Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Začínáme s maličkým spožděním. Připravujeme tady hlasovací seznam a tak dále. Prosím všechny, aby si sedli. Máme velice e, významnou rozpravu před sebou, takže prosím všechny o klid. A začneme. Jak všichni víme, situace e, s krizí uprchlíků je opravdu na prvním místě ve všech agendách. Dnes se scházejí ministři zahraničních věcí. Doufáme, že zdravý rozum zvítězí a že se někam posuneme, protože ty scény, které vnímáme, že se odehrávají na hranicích, eh, jsou opravdu hrozné, je to ostuda a doufejme, že se naši ministři eh, dnes shodnou. Takže je velmi případné, že zrovna dnes eh, diskutujeme k návrhu příslušného výboru LIBE k situaci ve Středoměří. Středomoří eh, migrace a uprchlická krize nejsou až úplně ten stejný, eh, to stejné téma, nicméně je to velmi spojené eh, a je to často zapříčiněno různými krizemi a vyústňuje v různé lidské v lidská neštěstí, takže se nad tím zamyslíme a nejprve paní navrhovatelku, paní Beseru, poprosím, aby téma uvedla. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji všem a dnes se tedy omezím na to, že vám sdělím pouze několik připomínek k tomuto návrhu. Zdá se mi velice citlivé Eh, či obtížné dokonce eh, sladit všechny připomínky. Eh, hovoříme o migrační eh, či uprchlické krizi, ale eh, je třeba si uvědomit, že toto je situace, která je prostě součástí naší eh, světové scény, naší globální společnosti a situace těchto občanů je již opravdu něčím, co E, musíme vnímat i ve světle deklarace e, o lidských e, právech, kde se zakotuje právo každého žít v důstojných podmínkách. Takže teď nejde o to potvrdit realitu, jde o to, abychom vytvořili jakýsi rámec, který nám pomůže tu realitu řešit. A musíme přinést odpovědi, musíme přinést řešení problémů, kterým jsou vystaveni evropští občané a občané dalších zemí. My vůči nim máme eh, morální odpovědnost, ale eh, odpovědnost v širším slova smyslu. Jak vidíte, tak eh, některé body v textu nejsou návrhy, ale jsou to připomenutí určitých mezinárodních a evropských právních norem a kodexů, které jsme ratifikovali, ke kterým jsme se přihlásili, ale které nutně nedodržujeme. I e, rozvojová spolupráce je něčím, kde musí být respektováno mezinárodní právo a nic nemůže obhájit nerespektování tohoto práva. Takže nejprve připomínám, že E, tady máme stálý mechanismus, nové nařízení, e, dublinské nařízení, které upravuje společnou migrační politiku a musíme jít tímto směrem, nebo se budeme muset omezovat na dočasná provizorní řešení, e, která budou jen takovým flikováním té situace. Dublinský systém není dodržován. Eh, jednotlivá ustanovení smlouvy nejsou respektována. Eh, takže tady přicházejí různá, eh, různé návrhy na krátkodobá urgentní řešení a opět tento týden vyvstanou, ale my musíme myslet na dlouhodobý rozvoj. Připomínám hlavní téma naší politiky v této věci. koho, rentnost, vymícení chudoby, prosazování základních lidských lidských práv a udržitelného rozvoje. Toto jsou tři pilíře, které musí být také e, spojeny s, určitým, e, s určitou škálou e, konkrétních politik, které jsou nutné, pokud chceme zaručit respekt tohoto principu udržitelného rozvoje. Musíme k tomu věnovat maximální úsilí a článek 208 smlouvy je, smlouv, je článek, který je charakterizován právě politickou soudržností, která má být základem naší eh, politiky. Lidská práva, hodno, cení následné kroky, eh, a v tomto přístupu, který bych nazvala holistickým přístupem, jsme skutečně svědky takovým obrovským, eh, takového obrovského významného momentu a to je řešení těch eh, počátků všech problémů, těch kořenů problémů. Tady je třeba vědět, vidět věci z nejrůznější perspektivy a dospět ke konsensu. Předsedkyně, děkuji. Mám tady stínové eh, za EPP eh, Temegra a potom Eli Schein z socialistické frakce. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Co se mne týče, tak eh, bych eh, se omezil pouze na několik slov, protože musím okamžitě odejít eh, a účastním se jednoho trialogu. Ano, je to velmi důležitá a zajímavá zpráva a všechny ty argumenty velmi vnímám. Chtěl bych vás vyzvat, abyste se seznámili se zprávou eh, od kolegy Webera eh, v souvislosti s Eurolatem, kde se zmiňuje poměrně přemě, přesně eh, řada synergií mezi rozvojem, eh, migrací a hospodářskou krizí. V souladu s, naší, eh, s tím, co řekla naše kolegyně, budu mít také příležitost předložit několik pozměňovacích návrhů k meritu věci a to před 25. A jde o přesnější terminologii především, když se hovoří o těch nejzranitelnějších, tak tady si myslím, že bychom měli do toho seznamu ještě přidat další skupiny. A další pozměňovací návrh, ten se vztahuje na dublinský, dublinské nařízení, ale to už je taková pod, méně podstatná věc. A ještě bych si dovolil eh, v těch pozměňovacích návrhů, eh, návrzích hovořit o návratech a také o důstojnosti, o lidské důstojnosti, která musí být zaručena a kterou prostě musíme respektovat v tomto kontextu. Takže ještě jednou. Jde o to respektovat všechny základní zásady eh, ženevské úmluvy z roku 1951 a také e, dublinského nařízení. Děkuji. Myslím si, že dospějeme bez problémů k schodě, protože souhlasíme vlastně s e, tím základním. Děkuji, paní předsedkyně. E, co se mne týče, tak bych také chtěla poděkovat kolegyni, která předložila skutečně skvělý dokument, který je dobrým startem pro prezentaci celého tématu. E, v našem výboru pro rozvoj musíme především zohledňovat otázky spojení mezi rozvojem a migračními toky. A jsou tady určité základní prvky, které je třeba zdůraznit. Já si myslím především, že je důležité, abychom dospěli ke evropskému řešení. To je důležité jak v krátkodobém, střednědobém, tak dlouhodobém horizontu. A proto je také zapotřebí e, řešit věci holisticky a atakovat ty samotné příčiny odchodu migrantů migrantů. Eh, hovoří se o nerovnosti, o chudobě, o eh, tom, jak se na těchto tocích migrantů podepisují environmentální změny. A já si myslím, že v tomto musíme zvolit opravdu cestu jasného přístupu. Eh, jistě země musí poskytovat pomoc rozvojovou pomoc, ale takovým způsobem, aby se věci neprohlubovaly, aby ty trendy e, vlastně nepokračovaly, aby se ti občané neod, e, aby neodcházeli ze svých zemí. Je třeba nastavit skutečný dialog s těmi třetími státy. Nemůžeme hovořit pouze o řešení situace na hranicích a podobných věcech. Musíme opravdu vyvinout maximální úsilí pro to, abychom eh, umožnili například eh, to, že lidé budou moci posílat peníze svým rodinám zpátky do těch zemí původu. Včera nám, k nám hovořil komisář komisař o tom e, fondu e, e, a to je velmi důležité. Musíme to samozřejmě podpořit a trvat na tom, aby ten fond fungoval transparentně a nemůžeme na druhé straně pomáhat vládám, které nejsou zrovna známy tím, že by výrazně respektovaly lidská práva. Musíme v tom najít jakousi cestu střední. Děkuji. Děkuji vám a teď Marin Albios Gue, prosím. Děkuji. Tak já bych si dovolila nejprve poděkovat Beatrice eh, za odvedenou práci. Myslím, že to je opravdu dobrý základ a já to vítám. Domníváme se, že tím, že by se tam přidalo něco k těm důvodům eh, migrace, tak eh, to by text posílilo a také bychom měli vlastně eh, přijmout určitou odpovědnost za tuto situaci, hovořit o odpovědnosti Spojených států, a západu obecně a také o e, tom vykořišťování určitých zdrojů e, a jsou tady další e, poz, důležité věci. Třeba v roce 2014 Španělsko dalo pouze 0,4 HDP na rozvojovou pomoc oproti 0,7 které slíbilo dát. I tyto skutečnosti je třeba zdůrazňovat a uvědomovat si, že v něj, eh, externí zadlužení některých zemí se neustále prohlubuje. I Mezinárodní měnový fond eh, musí být interpelován a eh, vezměme přiznejme si eh, za své skutečnost, že tady prostě ty země chtějí své peníze zpátky po řadě let kolonizace. A já si myslím, že v tomto směru musíme eh, být více nápomocní. Eh, je třeba tyto dluhy třetích zemí odepsat, to je ten úplně nejlepší způsob, jak jim pomoci a e, kdyby nemuseli platit tyto e, dluhy pochybné, tak by mohli zlepšovat životy svých občanů. Je to pěkné bránit e, právo lidí na, o to, na to, aby odjeli ze své země, ale oni neodjíždějí, protože chtějí uplatňovat nějaké práva, ale protože tam prostě nemohou přežít. To je hlavní důvod, proč prchají ze svých zemí. Takže je třeba eh, přestat plenit zdroje těchto eh, států, oddepsat eh, jejich zadlužení a my to všechno předložíme v písemné podobě. Doufejme, že dospějeme k dohodě. Kolegyně Hautala, děkuji. Paní předsedkyně. Mně se to jeví tak, že tento návrh je skutečně dobrý a opravdu se soustředuje na to, co bychom měli k tématu říct. A myslím si, že na výboru Jury se ještě objeví celá řada pozměňovacích návrhů v souvislosti s obchodováním s lidmi, v souvislosti s obnovením eh, či eh, změnami eh, Dublinské úmluvy, v souvislosti se seznamem tzv. bezpečných států. To je velmi problematické a to se nás zase až tak netýká v našem výboru. Mně se ten návrh jeví jako velmi dobrý, protože zdůrazňuje, protože není to, to, co není úplně jasné, e, propojení mezi e, migrací a rozvojem. A to, že e, je třeba maximalizovat pozitivní str- stranu migrace. Na tom můžeme hodně postavit. Udělám v tomto směru několik pozměňovacích návrhů. Eh, myslím, že je důležité si tohle uvědomit a myslím si, že Libe bude rádo, pokud ten text příliš eh, nerozšíříme. Děkuji. Předsedkyně, děkuji. Ignacio Kora, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem stínovým zpravodajem a jsem také členem výboru LIBE Eh, od samého počátku celého postupu jsme měli příležitost eh, se několikrát sejít. I v minulém týdnu jsme byli na Lampeduze a byli jsme na těch eh, lodích, které E, vlastně patrolují na sicilských březích u Lampeduzy a přibližují se i k libijským vodám. Jsou to mezinárodní e, vody. Rovněž jsme viděli ty soukromá, ta soukromá plavidla, která e, tam působí jako záchraná pravidla, plavidla a během celé řady setkání mimo parlament jsme si uvědomili, že se eh, čím dál tím více jedná o eh, politiku rozvoje v těch třetích státech. Až do Loňska se o ní hovořilo velice málo. Já si myslím, že to je pro výbor eh, pro rozvoj mimořádná příležitost se nějak vyprofilovat v celé této rozpravě. V té politické E, diskuzi se ten rozvojový element objevuje čím dál tím více. Myslím si, že náš text je skvělým základem pro další e, analýzu a nepochybně se nám podaří hrát naší roli, e, co se týče zprávy toho příslušného výboru, je třeba soustředit se na cílenější rozvojovou politiku. To je mé hlavní sdělení předsedkyně. Enrique Guerrero, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem měl už možnost eh, říct, co je stanoviskem frakce. I za sebe bych chtěl Beatrix poděkovat za tento text. Ten holistický přístup k migraci je samozřejmě něčím, co by mělo zahrnovat i rozvojovou spolupráci jako součást řešení. Tady bych možná jenom připomněl, že bychom si rovněž měli uvědomit, že rozvojová spolupráce, přestože je velmi důležitou součástí řešení celé celé této problematiky a příčin e, celého fenoménu sama o sobě nestačí a společná zahraniční a bezpečnostní politika, e, společnější e, zahraniční a bezpečnostní politika je také něčím, z čeho je zapotřebí. Další věc je, že bychom si měli uvědomovat, že se země posunují, že z rozvojových států se stávají eh, zeměmi s takzvaným, eh, takzvaně středně příjmovými a tam je také častým fenoménem právě ta migrace. 7 eh, procent Eh, tvoříme ve světě, eh, zároveň ovšem konzumujeme 50 eh, všech statků, takže to je třeba si uvědomit. A tváří v tvář stojí například africký kontinent. Podle poslední zprávy OSN je to 1,5 miliard a v roce 2020 to bude tak, že každá čtvrt, každý čtvrtý obyvatel této planety bude z Afriky a e, e, velké procento z nich budou mladí lidé pod 24 e, let věku. A to jsou všechno čísla a témata, která se musí vzít v úvahu, když řešíme příčiny, či chceme řešit příčiny těchto krizí. Spolupráce, rozvojová spolupráce je součástí řešení, ale musí jít ruku v, ruku, v ruce s dalšími politikami, kterých je též zapotřebí. Děkuji, Enrique Guerrero. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Eli tady jež popsala eh, postoj naší skupiny. Já bych tomu chtěl jenom doplnit několik dalších eh, poznámek, které by mohly být důležité pro naši další práci bez ohledu na toto stanovisko. Důležitost toho prvního stanoviska leží v jeho druhé části. Nejde tady ani tolik o situaci ve Středomoří, ale spíše o to, že musíme mít holistický přístup k migraci. Původně tady byl kladen eh, důraz na Středomoří, protože tady ta krize probíhá, tak jsme také tu zprávu začali formulovat, ale teď se z té krize ve Středomoří stala i krize na Balkáně a e, z toho titulu i krize celé Evropské unie. Já bych chtěl e, Beatrice tady poděkovat za její práci na tomto výboře často se zaměřuje na ty strukturální aspekty spíše než na jejich zeměpisné, na jejich zeměpisné eh, vymezení. V tomto parlamentu je poměrně běžné, že přístup k těm, této problematice většinou zaujímá hlavně výbor eh, Libe, který se na to dívá z pohledu eh, vnitra nebo bezpečnosti, nebo i v rámci komise je to vnímáno jako eh, oblast vnitra bezpečnosti. A proto i dnes příslušní ministři o tom diskutují na radě. Ale my bychom v našich politických skupinách měli vést interní debatu v tom smyslu, abychom zajistili, že budeme schopni reagovat i eh, humanitárně na příliv uprchlíků. Abychom na to nepohlíželi vždycky jenom z pohledu tematické legislativy, ale abychom zaujímali holistický přístup. A hlavní důraz by měl být na uprchlíky samotné, na ty osoby, které eh, potřebují nějakou humanitární reakci z naší strany. Já vím, že řada poslanců v tomto parlamentu by rádi chtěli vymezit legální způsob migrace do Evropské unie. A v tomto smyslu bychom i měli obhajovat náš postoj, tedy postoj výboru pro rozvoj. My často se ocitneme na okraji zájmu, protože si lidé neuvědomují tuto dimenzi. Pavel Reinen, paní předsedkyně, tento návrh představuje dobrý základ pro naše stanovisko a také bych chtěl zdůraznit ten aspekt eh, rozvojové politiky k otázce migrace. Měli bychom se zaměřovat na rozvojovou spolupráci, a to zejména s těmi státy a regiony, odkud eh, uprchlíci přicházejí. Měli bychom se snažit o zlepšení jejich životních podmínek. A to také ve spolupráci se Spojenými státy. Tady jsme zintenzivnili rozvojovou spolupráci Máme transatlantické partnerství s Američany a právě proto by nám měli pomoci eh, s rozvojem těchto regionů. Máme na starosti také humanitární otázky. Máme teď miliony lidí, kteří přežívají v uprchlických táborech eh, v Jordánsku, v Libanonu, v Turecku, v otřesných podmínkách a proto bychom eh, se také měli snažit zlepšit jejich životní podmínky. Ty Ti uprchlíci teď z převážné části přicházejí právě z těchto táborů, protože život už se tam nedá dále snášet. A i e, v této věci bychom měli vyzvat Američany, aby nám pomohli. Problém s uprchlíky byl také do značné míry vytvořen nadměrným použitím vojenské síly ze strany Američanů v tomto regionu, v Afghánistánu, v Iráku, v Libii takže oni také nesou svůj díl zodpovědnosti za vznik tohoto problému a proto bychom s nimi měli co nejvíce spolupracovat a zdůrazněvat i jejich zodpovědnost. Ještě zvažuji pozměňovací návrhy, ale budu uh, muset se ještě plnit s paní Beserou nad společnými návrhy. Maria Hojbuch, děkuji. Já bych chtěla ještě připomenout aspekt financování protože prostředky na surovou spolupráci eh, se nemohou využívat na snižování migračních toků. V rámci OECD funguje migrační sekretariat, který k tomu má jasné stanovisko, který říká, že finanční výdaje na uprchlíky ve vlastní zemi, například finanční pomoc pro příchozí migranty, nelze počítat jako prostředky, které by mohly jít na hospodářský rozvoj těchto zemí, takže není možné započítávat jako rozvojovou pomoc, tedy ODA. A to je také důležitá věc, protože rozvojová spolupráce dlouhodobého pohledu má vliv na migraci. Když se podíváme na to, jak, jaké jsou ty příčiny migrace, ale nemůžeme teď ty peníze na rozvoj pomoc vzít a řešit s tím postavení uprchlíků. A z toho titulu si myslím, že eh, bychom se na to také měli podívat a souhlasíme s paní zpravodajkou v tom, že konsistentnost, koherentnost politiky je velmi důležitou součástí tohoto postupu. A migrační politika ve Středomoří musí eh, být sladěna s dalšími aspekty a stejně tak musíme také zdůraznit pozitivní aspekty migrace. A také bychom měli mít legální způsob migrace, abychom tím vzali půdu pod nohama převaděčům. Brian Hayes. Děkuji jenom velmi eh, stručně. Několik poznámek, které tady možná ještě nezazněly. Každopádně děkuji paní zpravodajce, jak už bylo zúrazněno mnohokrát, tak eh, pokud eh, na světě žije 7 miliard lidí a u nás v Evropě půl miliardy, a musíme si uvědomit, že eh, obyvatelstvo v Africe vzroste v příštích 20 eh, letech o další půl miliardy. A je to tedy zák- velmi zásadní otázka, je to externí eh, problém, který musíme my v Evropské unii řešit nějakým holistickým způsobem. A to je jediný způsob, jak postupovat. Velmi často ta naše reakce byla založena na bezpečnosti, a jak už teď také bylo řečeno, způsob, jakým k tomu přistupují ministři vnitra, ministři spravedlnosti, tak eh, to potom má ten velmi dominantní vliv na celou debatu. A hlas tohoto, parla- eh, tohoto výboru parlamentu by měl být více slyšet. Migrace také může eh, nám přinést příležitosti a s tím přichází i zodpovědnost a zodpovědnost některých bohatých států, jako jsou Spojené státy, by také měla být zdůrazněna nejenom při řešení té krize ve Středomoří, ale také kvůli jejich schopnostem nabídnout více těchto, eh, za těchto podmínek, protože je to tak velká země. Musíme si uvědomit, že Evropa teď prošla obrovskou hospodářskou krizi od roku 2008 a jedna z největších ztrát, eh, ke kterým to vedlo, eh, bylo snížení rozpočtu na rozvojovou pomoc. To bychom také v té zprávě měli říci. Měli bychom znovu připomenout ten cíl OSN a cíl Evropské unie v oblasti rozvoje pomoci s tím, že když se teď dostáváme z té obtížné hospodářské situace, tak znovu můžeme eh, více upnout pozornosti na rozvoj pomoc a zajistit více prostředků z rozpočtu a z toho by část měla jít na zmírnění těch migračních tlaků, které se čas od času prostě vyskytují. Někdo další se podle mě o slovo nehlásil, takže já jsem se také rozhodla e, něco říci, protože mi není úplně jasné, jaké je hlavní zaměření té zprávy Libe. Možná by byste nám k tomu mohl něco říci, jestli to jde. To je spíše o té krizi s nebo je to o širší migrační politice. A možná, že bychom měli zdůraznit, že jsou potřeba dvě politiky. Politika jednak na to, jak reagovat na, ty, na ten příliv uprchlíků, a druhá politika by eh, se měla týkat migracem. Uprchlíci eh, si eh, nevybírají, mm, že uprchnou, stanou se uprchlíky vlivem okolností. My jsme s panem Celerem byli nedávno v Turecku, kde byla Spousta lidí, kteří v podstatě utekli ze svých domovů během několika hodin, neměli na výběr a e, utekli na tureckou hranici. Když mluvíme o tom, co by se mělo v Evropské unii stát, tak jsme se že tady máme různé procesy na e, různé otázky. U nás v zemi máme například nedostatek zdravotních sester, takže je e, velmi často k nám chodí z Filipí nebo z jiných zemí. A jedne, jedna ze stížností, které určitě slyšíte také u vás doma, je to, že ano, přichází spousta oprchlíků, ale jinak e, s nimi přicházejí také ekonomičtí migranti, kteří mm, nepotřebují nutně ochranu. Pokud se to všechno bude neustále spojovat dohromady, tak veřejnost nebude akceptovat to, že je potřeba teď rychle reagovat na ten příliv uprchlíků a že to je něco jiného než ti ekonomiční migranti, kteří eh, se, se mohou dostat jiným legálním způsobem, musí někde podat žádost a tak dále. Takže možná, že bychom to také měli jasně odlišovat, nevím, ale přesně jaké zaměření té zprávy Libe. Možná, že to byste eh, nám ještě mohl v těch příštích týdnech vyjasnit. A Víme, že tady někdo měl dohlížet na eh, rozdělování té práce tady. Ta humanitární reakce, potom jsou tady prostředky, které mají jít na uprchlíky, potom je tady ten nový svěřenecký fond, který se má použít na eh, tu uprchlickou krizi, anebo Africká unie by eh, to také mohla řešit. A proto by se ta otázka toho, jak se ty prostředky využívají, eh, by také tady měla být uvedena. A jde o to, aby ty prostředky se využívaly jasným a transparentním způsobem. A ještě na závěr chci říci, Británie se rozhodla Mm, neúčastnit se toho programu přijímání uprchlíků, tedy nechce přijímat uprchlíky, kteří již jsou na půdě Evropské unie. A já si myslím, že bychom měli mít jasnou strategii pro ty, kteří jsou v těch táborech Turecku, v Jordánsku a tak dále. Tady by pro ně také by měla být nějaká legální cesta bez toho, aby se museli vydávat eh, přes Středomoří eh, na těch lodích. Kdyby lidé, kteří jsou v Turecku, měli pocit, že tady existuje možnost legálního azylu, Eh, v našich zemích, tak by si to určitě vybrali spíše, než se pouštět eh, do životu nebezpečné plavby na Středomoří. Takže bychom měli mít systém, jak přijímat lidi z těch táborů, ale problém je také v tom, že už tady jsou tisíce lidí eh, na našem území. Já vím, že Irsko také není součástí Schengenu, ale bude přijímat uprchlíky. A rovněž i Dánsko se toho chce zúčastnit, takže by bylo dobře, kdyby to eh, britská vláda ještě zvážila. Dnes eh, to rozhodnutí bude velmi obtížné. A pokud se všichni rozhodnou, že s tím udělají něco, že tím přispějí svým dílem, tak to bude jednodušší pro všechny ostatní. Ale pokud jeden, dva nebo tři státy se rozhodnou se eh, to úplně stranit, tak to ničemu nepomůže. Vidím, že a my se ještě přihlásil o slovo. Děkuji. Mm. Já si myslím, že je důležité, abychom měli například přehled o tom, kolik prostředků již bylo na to vyčleněno, na tu humanitární krizi. Co se navrhuje, co se nenavrhuje eh, různými státy. A národní média a, a veřejnost také požadují tyto informace. A je potřeba také dohlednout na to, aby všechno to, co bylo skutečně navrženo, potom bylo i provedeno. No to bychom měli upozorňovat v rámci naší práce tady na výboru, ale měli bychom o tom hovořit také na veřejnosti. A možná, že i komisi bychom měli požádat, aby přímo navázala kontakt s těmi státy, které nenaplnili své přísliby. A kdyby se to podařilo napravit, tak eh, by to také byla součást té reakce z parlamentu, že by se nám podařilo rozhýbat tuto situaci. Protože eh, včera tady komisař hovořil o Svěřeneckém fondu pro Afriku a podobný fond existuje i eh, pro jiné oblasti, který může kombinovat a různé prostředky z různých zdrojů a já jsem o tom moc nevěděla předtím, než jsem v tom Turecku byla, kde jsem se také seznámila s fungováním jednoho takového svěřeneckého fondu. Jenom eh, malé procento těch přislíbených prostředků zatím byly do toho fondu eh, vloženy a možná, že eh, by paní zpravodajka mohla také něco uvést o té transparentnosti prostředků, které na to byly vyčleněny. Nikdo další se o slovo nehlásí, tak předám slovo paní zpravodajce, paní Besera. Muchísimas gracias. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem kolegům za jejich eh, příspěvky. Eh, dobře jsem si poznamenala jejich náměty a obavy a co nejdříve se snažíme připravit eh, syntézu všech vystoupení. Chtěl bych se vrátit k tomu, co řekl Enrique o charakteru této zprávy, tedy název a postoj komise v tomto kontextu. Je zřejmé, že jsme rozvojový výbor a výbor příslušný pro humanitární pomoc a humanitární spolupráce. Na to někdy zapomínáme. když se jedná o rozhodování. Tady bych chtěla zdůraznit skutečnost, že se zaměřujeme na migrace, ale e, ten pojem e, holistický, tedy integrovaný, celkový, to je zahrnuto v názvu zprávy když eh, řešíme krize a dlouhotrvající konflikty, tak eh, můžeme odkazovat eh, pouze na celkový globální přístup. Domnívám se, že si musíme uvědomit, že když hovoříme o lidské důstojnosti a hranicích, tak náš přístup může být pouze holistický. Co se týče migrační politiky společné, tak eh, tu naléhavě potřebujeme. Potřebujeme skutečně společnou migrační politiku, konzistentní a společnou politiku, co se týče rozvoje uvnitř i vně co se týče humanitární pomoci, společnou migrační politiku s integrovaným přístupem musíme respektovat naše právní, politické, ale i morální závazky vůči osobám, které prchají před pronásledováním. Musíme bojovat proti převaděčům a pašerákům a proti mafím, a musíme se podílet na likvidaci těch sítí. Existuje azylová politika, je třeba revidovat Dublinskou umluvu, vytvořit kvóty a ty kvóty musí být stabilní, aby všechny členské státy mohly mít tento mechanismus k dispozici, který by sloužil přijímání uprchlíků a možnosti, aby uprchlíci mohli pracovat, aby mohli přispívat společnosti, která je přijímá. A musí to být úředníci Evropské unie a nikoli národní úředníci, kteří budou registrovat uprchlíky a řešit tedy procedury, které musí splnit. Paní předsedkyně přerušuje. Poprosím o klid. Pokud potřebujete něco řešit, můžete jít ven. Paní Besera, to jsou témata, která tady jsou eh, pojednána v té zprávě a myslím, že bychom neměli zapomínat, že potřebujeme i diplomatickou ofenzívu, aby vysoká zástupkyně mohla sehrát klíčovou roli vůči ostatním mocnostem. Mluvím o Číně, Spojených státech v Saudské Arábii, boj proti džihádu a odzbrojení, vytvoření Evropské spravodajské agentury. A musíme podniknout koordinované kroky v zemích, odkud se odchází. Rozvojová pomoc, která dostane 0,7%, musí sloužit pro rozvojovou pomoc. Potřebujeme spravedliv, spravedlivý a solidární systém. A rozvojem prosperity v místě, boj proti korupci a podvodům a řádné zprávy. Takto budeme bojovat proti odchodům do zahraničí a budeme moci také využívat společné mechanismy pro návrat a povolání pobytu. Potřebujeme společný postup, integrovaný přístup vytvořený sítí a dodržování mezinárodních závazků mezinárodního práva. A je třeba proporcionality při uplatňování e, závazků a podmínek pro všechny státy Evropské unie. Děkuji. Hlasování proběhne 13. října. Kolegové, pokud chceme vyslat jasný signál, neměli bychom mít stovky pozměňovacích návrhů. Skupiny by se mohly dohodnout, abychom eh, to shrnuli a eh, mluvili se spravodajkou. Měli bychom mít koncizní, jasné sdělení. Mám pocit, že když budeme zaplaveni pozměňovací návrhy, tak eh, by skutečně bylo jednodušší, kdyby stínoví se dohodli a připravili klíčové pozměňovací návrhy Takže děkuji mnohokrát, kolegové. A nyní je za, des, za minutu deset, takže se dívám, zda politické skupiny jsou hotovy k hlasování. Počkáme pár minut. Takže počkáme chvilku. Takže kolegové, máme řadu hlasování a pokusíme se být co nejefektivnější, protože v 11 hodin zde bude lucemburské předsednictví, aby hovořilo o svých úkolech a prioritách. Takže začneme bodem 14. Takže nejdříve si zkontrolujeme zařízení, zda funguje, zahajuje hlasování, končím hlasování. Končím hlasování. Takže to funguje. systém funguje, je to v pořádku. Jenom jste přišla pozdě. Takže pokud máte problémy, nyní zahájíme bod 14, rozpočet EU. Rozprava proběhla na minulém schůzi. Několik pozměňovacích eh, návrhů eh, pana Gila Nebylo to podáno podle pravidel, snad to pochopil. Takže všechny pozměňovací návrhy musí být podepsány poslancem, nikoli předány elektronicky. Takové je pravidlo. Takže nehlasujeme jedničku, dvojku, hlasujeme o trojce. Všichni, kdo jsou pro, proti, zdrželi se schváleno. Nehlasujeme čtyřku a nyní 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To si musíme ověřit. Zahajuji hlasování u pozměňovacího návrhu 6. Hlasovali všichni. Pan Preda má nějaké problémy. Nefunguje to? Je to jasné. Končí masování. Zamítnuto. Závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. schváleno 24 ku 1. Jeden hlas se zdržel, blahopřeme Arne Lícemu. Krátké hlasování, ale mnoho práce za ním. Nyní bod 15. Ochrana Národního parku Virunga v Demokratické republice Kongo. Řada pozměňovacích návrhů k tomuto usnesení a začneme. Ale máme tu ústní otázku nejdříve, kterou budeme hlasovat. Nejdříve schválíme ústní otázku a potom usnesení. Takže žádné pozměňovací návrhy k ústní otázce, takže hlasujeme elektronicky, za hlasování. Končím hlasování. Vaše otázka je schválena, děkuji vám a nyní usnesení. Začínáme pozměnce návrh 17, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno. 18, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno. 19, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno. 20, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno. 21. Dvacet jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 22. 22 odpadá. Dvacet tři. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Tak si ověřujeme 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Hlasujeme 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 25. Kdo je pro? proti, zdržel se schváleno. 26, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 27, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 28, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 30, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 31, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Je to kompromis 3. To je pouze jeden kompromisní pozměňovací návrh. Takže všichni kdo jsou pro tento jediný kompromisní pozměňovací návrh? Pro, proti, zdržel se. Ověříme si to. Zahajuji hlasování o kompromisu. Končím hlasování. Schváleno. To znamená, že můžeme přeskočit eh, až k 34, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 35, kdo je pro, proti, zdržel se, musíme si to ověřit, 35, pozměňovací návrh 35, končím hlasování, schváleno. 36, kdo je pro, proti, zdržel se, stejná většina, schváleno. 37, kdo je pro, proti, zdržel se, Schváleno. 38. Kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 39. Kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 3. Kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Bylo to 3 a 4 dohromady. Pětka a šestka dohromady. Kde pro? proti, držel se, schváleno. 7, kdo je pro, proti, držel se, schváleno 8, kdo je pro, proti, držel se, schváleno 9, kdo je pro, proti, držel se, schváleno 10, kdo je pro, proti, držel se, schváleno 11, kdo je pro, proti, držel se, schváleno 12, kdo je pro, proti,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 A není pozňovací návrh 1 a 2 dohromady, citace jde pro, jde proti. Schváleno. A nyní hlasujeme o návrhu stanoviska. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Paní předsedkyně děkuje kolegům. A, a Děkuji také Louis Michelovi a všem stínovým. A nyní bod 16. Genderový akční plán. Ústní otázka nejdříve. Dvě otázky. První otázka na komisi. Bez pozměňovacích návrhů. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Napovídá mi mnoho lidí a ve skutečnosti musíme hlasovat elektronicky, takže zahajuji hlasování o ústní otázce komisi. Všichni hlasovali, končím hlasování. Schváleno. A nyní ústní otázka radě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to také schváleno. A teď na usnesení samotné. Mělo by to být eh, rychlejší, než to vypadá, protože řada návrhů byla stažena. Měl bych doplnit, že stahuji pozměňovací návrh 6. To je u úvodních ustanovení, takže začneme podle hlasovacího seznamu. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 30. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. 31, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 32, staženo. 33, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 34, pro, proti, zdržel se, schváleno. 35, kdo je pro, proti, zdržel se, ověřujeme 35. Zahajuji hlasování.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 zdržel se, zamítnuto. 47, kde pro, proti, zdržel se. Ověříme si 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. EPP má o jeden hlas navíc. Díky, Bráne. Takže hlasujeme znovu. Začneme znovu hlasovat u 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 48. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 49. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 50. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 51. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Je to, uvěříme to u 51. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Je to zamítnuto. 52. Kdo pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 53. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 54, kde pro, proti, držel se. Ověřujeme 54. Končím hlasování. A je to schváleno. 55, kde pro, proti, zdržel se. Schváleno 56, kde pro, proti, zdržel se. Ověřujeme to. Zahajuji hlasování. A je to asi schváleno, je to těsné. Ano, je to schváleno. 57, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 58, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 59, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 60, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 61, kde pro, proti, zdržel se, schváleno, stejná většina. 62, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. A není úvodní ustanovení. 15, stažena 16, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 17, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 18, staženo. 19, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto 20, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto 21, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto 22, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto 23, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto 24, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto 25, staženo a není citace Jednička, dvojka, staženo, trojka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. čtyři, pět, staženy a pozměnce návrh 10, kde je pro, proti, zdržel se zamítnuto 11, kde je pro, proti, zdržel se zamítnuto 12, kde je pro, proti, zdržel se zamítnuto 12, Kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 14 ve pro, proti, zdržel se zamítnuto. A nyní závěrečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to tedy schváleno velkou většinou. Děkuji všem, kdo se na tom podíleli. Pan Gil. Bez mikrofonu to byl... Hedy. Paní předsedkyně, mohla bych se jednu věc zeptat. Pokud eh, tomu dobře rozumím, tak eh, komise dnes eh, předloží také pracovní dokument k té otázce rovnosti pohlaví a e, my e, jsme právě teď viděli potvrzeno, že e, výbor by stal o to, aby se toto téma probralo výrazně víc dohloubky. Není to žádné okrajové téma. Co bude s naší žádosti o sdělení směrem k radě a parlamentu? Můžeme něco udělat, abychom to trošičku dostali ku předu, aby občan občanská společnost eh, a další se mohli k tomu při, eh, vyslovit. Předsedkyně, ano, slyšela jsem o tom včera večer. Největší problém s tím předchozím akčním plánem v genderové oblasti Eh, je, že prostě chtěli jsme, aby to bylo silnější, výraznější, aby to bralo, bylo bráno víc vážně. Proto jsme chtěli eh, sdělení, eh, které by bylo přijaté celým sborem komisařů, aby to prostě vzali za své. Včera jsem slyšela, že to nebude sdělení, ale že to bude prostě pracovní dokument. Původně to bylo, mělo být sdělení, ale teď už ne. My jsme teď hlasovali velmi výraznou většinou v této věci a možná, že bych bychom mohli dnes odpoledne požádat koordinátory, aby komisi zaslali dopis k této věci, protože toto je jenom samý počátek. Eh, hodně často je tomu tak, že eh, řada eh, na stanovisek komise je teď předkládáno formou staff document, to znamená nižší úroveň dokumentu, než je sdělení. A když je něco tak významného jako toto téma, tak by to mělo být formou sdělení. Včera jsme slyšeli od komise, že to je důležité téma, že z toho chce udělat prostě zásadní téma a žádnou žádnou medvědí službu a tak dále, ale teď jsou nekonzistentní, protože to předkládají formou eh, nižší, eh, dokumentu nižší úrovně a ne formou sdělení. Eh, komise to prostě dělá, jak se jí to zdá, ale my, myslím, můžeme vyvinout určitý politický tlak a je to mm, naprosto v pořádku a můžete požádat svého koordinátora, aby to odpoledne zmínil a koordinátoři to proberou. Další téma, další bod je bod 17. Kriza, eh, krize vyvolaná virem Ebola. Eh, máme k tomu eh, také hlasovací seznam. Tam se pana Gerence zdali k tomu chce dneska ještě něco dodat, včera dne. Ano, děkuji k indikacím ohledně hlasování. Bohužel nemohu doporučit kladné hlasování, eh, co se týče všech pozměňovacích návrhů. Na jedné straně vím, eh, že tady je dobrá vůle přispět k práci, na druhé straně E, prostě tady vlastně by těmi pozměňovacími e, návrhy se naše sdělení rozmělnilo, takže bych e, nerad, aby to bylo vnímáno jako, že je přehlížím, že přehlížím práci kolegů, že pro ní nemám dost jaksi kladného postoje, kolegové pracovali dobře a e, byl bych rád, kdyby ale zase kolegové vůči mě byli e, nakloněni příznivě a pochopili mě, protože e, buď, buď budeme hlasovat o takových usneseních řekách, jako kdybychom byli nejvyšší sovět a nebo o konkrétních usneseních, která budou cílena a tak dále. Předsedkyně, děkuji. Ano, včera jsem to také takto vysvětlovala. Není to nic proti některým členům a jejich snahám, ale pokud k tomu ještě připojíme tři strany eh, bodu úvodního ustanovení a citací, tak se to všechno rozmělní. Takže opakuji, kolegyně, kolegové, nejde o kvantitu sdělení, jde o kvalitu, radši méně pozměňovacích eh, návrhů, aby to sdělení zůstalo jasné, čitelné pravidelné. A teď tedy už můžeme začít s hlasováním. Začneme s pozměňovacím návrhem Envy. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď je tady kompromis A. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A teď 81 pro? Pardon, dvojka pro? Proti? Zdržel se? 82 je schváleno. 83 pro, proti, zdržel se, ne, to musíme zkontrolovat elektronicky, eh, takže elektronické hlasování končím a návrh je schválen. 84 pro, proti, zdržel se, elektronicky zkontrolujeme 84, zahajuji hlasování, končím hlasování Návrh je zamítnut. 85 pro, proti, zdržel se. Zase elektronicky zkontrolovat. 85. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Teď už to bylo jasnější. A teď 18. od Envy. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ústní pozměňovací 1. Proti, zdržel se, schváleno. 86 pro, proti, zdržel se, schváleno. E, šestka e, pro, proti, zdržel se, schváleno. Pardon, omlouvá se předsedkyně, zamítnuto. Kompromis B pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď kompromis C pro, proti, zdržel se, Schváleno. nv 24 pro, proti, zdržel se. Ještě to zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. FAM 21 pro. Eh, a tady je to oddělené hlasování, takže část 1 pro, proti, zdržel se schváleno, dvojka pro, proti, zdržel se zamítnuto. Devadesát dva. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Devadesát tři. Pro, proti, zdržel se, schváleno 94 pro, proti, zdržel se, myslím, že to bylo schváleno, 94. Můžeme to zkontrolovat, 94 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano. No. Je to schváleno. 95 pro, proti, zdržel se, Schváleno. 232 pro, proti, držel se, zamítnuto. FAM 11 pro, proti, držel se, zamítnuto. 96 pro, proti, držel se, schváleno. 97 pro, proti, zdržel se, schváleno. 98 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 99 pro, proti, zdržel se, schváleno. Stovka pro, proti, zdržel se, schváleno. 16 od Envy pro, proti, zdržel se, zamítnuto 101 e, pro, proti, zdržel se, schváleno 102 pro, proti, zdržel se, schváleno 103 pro, proti, zdržel se, schváleno NV30 pro, proti, zdržel se schváleno 31, omlouvám se, říká předsedkyně 30, zkontrolujeme, zahajuji elektronické hlasování NV30, končím hlasování, ano, ruce se zvedají v různém pořadí, takže zamítnuto NV31 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 104 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme 104, zahajuji hlasování, končím hlasování, je to zamítnuto. 105 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 19 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis D pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď se dostáváme až ke 110 pro, proti, zdržel se, schváleno. Oddělené hlasování 111, takže první část pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, to je jedenáctky pro, proti, myslím, že to bylo zamítnuto, zkontrolujeme druhou část, zahajuji hlasování, druhá část 111. Končím hlasování a je to schváleno. 112 pro, proti, zdržel se, schváleno. 113 pro, proti, zdržel se, schváleno. 114, ne, omlouvám se, 115 ve dvou částech. První část 115, ne, tam, jsou tam tři části, takže teď ta první pro, proti, zdržel se. Takže ještě jedna. Je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část 115 pro, proti, zdržel se schváleno. Třetí část pro, proti, zdržel se. To ještě zkontrolujeme. Třetí část 115 zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. 117 pro, proti, zdržel se schváleno. 118 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 119 pro, proti, zdržel se, schváleno. 120 pro, proti, zdržel se, schváleno. 19 od FAM e, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Envy 8 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 121 staženo, 123 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se schváleno. NV17 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 125 pro, proti, zdržel se schváleno 126 pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme 126, zahajuji hlasování, nebylo to jasné, končím hlasování a je to schváleno, jasně. Kompromis E. Pro, proti, zdržel se schváleno. 113 130 pro, proti, zdržel se schváleno. 132 pro, proti, zdržel se schváleno. 133 pro, proti, zdržel se schváleno. 134 pro, proti, zdržel se. Myslím, že to je zamítnuto. Zkontrolujeme 134. Zahajuji hlasování. Končím. Končím hlasování. Ano, je to jasně zamítnuto. Myslel jsem, že EPP hlasuje pro, zvrtl jsem se. NV 11. Pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. NV 12. Pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 135 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis F pro, proti, zdržel se, schváleno. 136 pro, ve dvou částech, prosím. E, takže první část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá část, e, ta padá, 137 pro, proti, pardon, 8 pro, proti, schvál, e, zamítnuto, 140 pro, proti, zdržel se, Schváleno. Ne, zamítnuto, opravuje se předsedkyně. 141 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, 141, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto, 142 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. NV 2 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 143 pro, proti, zdržel se, schváleno. 144, ne, to se ruší. NV 20 pro, proti, zdržel se, schváleno. NV 21 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 145 ve dvou částech, první pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme. 145, první část, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Ano, zamítnuto. A druhá část pro proti, zamítnuto. 146 pro, proti, držel se, zkontrolujeme, 146, zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno. 147 pro, proti, držel se, schváleno. 148 pro, proti, zdržel se, schváleno. 149 pro, proti, zdržel se, schváleno. 150 pro, proti, zdržel se, schváleno. 151 eh, pro, proti, schváleno. nv 28 pro, proti, zdržel se, schváleno ne, opravuje se předsedkyně, zamítnuto. 152 pro, proti, zdržel se, myslím, 152, zkontrolujeme, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 153 pro, proti, zdržel se, schváleno. 154 ve třech částech. Ne, omlouvám se, nv 35 nejdřív. Takže pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pak 154 ve třech částech, první pro, proti. Zkontrolujeme elektronicky, první část 154. Končí hlasování, zamítnuto. Druhá část. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Třetí, pro, proti, zamítnuto, zamítnuto. 155. První část pro, proti, zdržel se, co dělají zelení a GUE, musíme to zkontrolovat elektronicky, první část. Zahajuji hlasování, končím hlasování a je to schváleno. Takže e, prosím vás, aspoň jeden za frakci to vždycky naznačte, jinak to nevidím. Druhá část pro, proti, e, držel se, zkontrolujeme elektronicky, 155. druhá část elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování a je to zamítnuto. 156 ve třech částech. První část pro, proti, zdržel se, schváleno. Můžeme to zkontrolovat, jestli chcete, takže elektronicky první část 156 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, takže liberálové byli proti a já myslel, že jsou pro. Teď druhá část. Takže první část zamítnuta. Druhá pro, proti. Nevím, co dělají liberálové. Naznačte. Tak to zkusíme ještě jednou. Pro, proti, zamítnuto. Zkontrolujeme to elektronicky. Druhá část 156. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme elektronicky, je to, myslím, zamítnuto, není to jasné, končím hlasování. Ano, je to zamítnuto, takže liberálové tady jsou jazyčkem na vahách. 157. Again. Pro, proti? Drželi se. Můžeme to ověřit, ověříme 157. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní je tady řada e, návrhů, které bychom mohli vzít jako blok. Můžeme? Takže od 29 do 33 jako jeden unblock. vepro? pro? NV 29 až 33. Můžeme to udělat najednou? Já jsem pocit, že tady někdo říká ne, tak dobře, kde pro? Proti, drželi se všechny zamítnuty. A teď NV15, kdo je pro? Proti, drželi se. Musíme ověřit, takže můžete hlasovat NV15. Končím hlasování. Přijato. A nyní úvodní ustanovení, kompromis G, kdo je pro, proti, držíme se, drželi se, přijato. Některé tady byly staženy, takže 14. There's, sorry, I'm confused. There's, there are all amendments now. Colleagues being notified. Je tady ústní pozměňovací návrh o 1a. Pro, proti, že se, přijato. A teď číslo 14. Na dvě části. První část nejprve, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. Druhá část, kde pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis H, kdo je pro? proti, drželi se přijato, 17, kdo pro, proti, drželi se přijato, 18, kdo pro, proti, drželi se. Ověříme, můžete hlasovat, podle mě to bylo přijato, končím hlasování, bylo to přijato. 19, kdo je pro, proti, drželi se přijato. NVN, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. Druhý po ústní pozměňovací návrh u 1b, kdo je pro, proti, drželi se přijato. A teď NVH, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto, 22, kdo je pro, proti, drželi se přijato, Kompromis jedna kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 24, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. NVU, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 odpadá. Kompromis je. Pro, proti, drželi se Přijato. 31, kdo pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. NVE kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A teď můžeme přejít k NVT, kde pro? Proti zdrželi se zamítnuto. Dále 34, kde pro? Proti zdrželi se, přijato. 36, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato podle mě. 37, kdo je pro, proti, ověříme 37. Končí, eh, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Ano, bylo to přijato. 38, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 39, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Zamítnuto, opravuje se paní předsedkyně. Teď G. G kdo pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 40. Pro proti, drželi se zamítnuto. 42, to je pro, proti, drželi se přijato. 43, kdo je pro, proti, drželi se. Podle mě to bylo zamítnuto, ale můžeme to ověřit. 43 ověřujeme. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto.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 jak hlasují EPP, takže eh, to bylo přijato. 49, kdo pro, proti, drželi se přijato. 50, kdo to odpadá, takže NVK, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. NVM, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 51, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 53, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 53, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 54 staženo, takže NVI, ne pro, proti, drželi se. Zamítnuto. NVS, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 55, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 56, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 57 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 58 eh, pro, proti, zdrželi se 59 eh, pro, proti, zdrželi se přijato, NVQ, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, P, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 60, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 62. Já jsem myslel, že socialisté byly proti, musíte zvedat správně ruce. Takže ještě jednou, 60. Ověříme 60. Končím hlasování. Ano, je to jasné, já jsem se špatně podívala na zvednuté ruce, myslím, že už jsou všichni trošku unavení. 61. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 62, kde pro, proti, drželi se. Přijato. 63, kde pro, proti, drželi se. Přijato. 64, pro, proti, drželi se. Přijato 65, pro, proti, Drželi se. Není to jasné. 65. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 66. Ne, to odpadá. Takže ústní poznáci na číslo 2, kde pro? Proti. Přijato 68 na dvě části. Nejprve první část. Na pro. Proti. Takže, se, takže to ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 69 jde pro, proti, zdrželi se. Podobně přijato. 69 pro, proti. Přijato 71, kdo pro? Proti. Drželi se přijato. NVD, kde pro? Proti. Drželi se zamítnuto. 72. Pro, proti. Drželi se. Přijato. 73, kde pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme. Ověříme 73. Končím hlasování. Zamítnuto. 74 na dvě části, nejprve první část, pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část, pro. Proti. Ověříme tu druhou část. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Ano, bylo to zamítnuto. Kompromis 1, eh, tedy L, pardon, Ne pro. Proti 77 jde pro, proti 30 se přijeto, 78 jde pro, proti 30 se přijeto, K jde pro, proti 30 se zamítnuto, Od E až po FAM S, to můžeme udělat najednou, kde pro, proti, že se. Se všemi máte problém? Od. Takže musíme hlasovat zvlášť. Nejde s tím něco dělat. Všichni namítají. Takže F, jde pro? Proti, drželi se. E, zamítnuto. NVL, jde pro? Proti, drželi se. Zamítnuto. Mám A, jde pro? Proti, drželi se. Zamítnuto. Mám B, jde pro? Proti, drželi se. E, zamítnuto D, jde pro? Proti, drželi se. Zamítnuto. Mám E, jde pro? Proti, drželi se. Zamítnuto. Mám F, jde pro? Proti, drželi se. Zamítnuto. Mám G, jde pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Fam H, je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Fam I, je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Fam J, je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Fam N, je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Fam S, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Citace můžeme zase odhlasovat najednou? Myslím, že to vše. Bude odhlasováno. Nemůžeme nebo můžeme? Jeden liberál říká ano, druhý říká ne. Dobře, takže nemůžeme, takže zvlášť. Jedna, napro, proti. Přijato. Dvě. Pro, proti. Drželi se. Přijato. Tři. nepro, proti. Drželi se. Přijato. Ověříme, takže ověříme trojku. Můžete hlasovat. Přijato. Čtyři. Pro. Proti. Přijato. Šest. Jde pro. Proti. Drželi se. Přijato. Sedm. Jde pro. Proti. Drželi se. Osm. Zdrželi jste. Přijato. 9, kdo pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. A teď závěrečné hlasování jmenovitým způsobem. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 25 pro, 1 proti, takže vám děkuji, pane Gerenci. Velmi důležitá zpráva. Proběhne i náš do západní Afriky a doufám se k tomu vrátíme příští rok. Bylo by dobře, abychom uh, uh, se skutečně něco změnilo v této oblasti a měli bychom na to dohlédnout, abychom zjistili, jestli se dodrželi sliby této části světa. A nyní ještě jedno hlasování. Je to bod 18. Úloha EU v OSN. E, dva pozměňovací návrhy byly staženy číslo 20 a 24. Pan Andrej e, tu chce něco říci. Máte slovo? Já stahuji pozměňovací číslo 20, protože Komise v poslední době odpověděla na naši květnovou žádost, aby se přeskoumala humanitární politika. A říká se, že eh, ženy by měly mít přístup k prostředkům sexuálního a reproduktivního zdraví, včetně potratu o přerušení těhotenství. Já tedy chci vyjádřit poděkování komisi za to, že přijali náš postoj a teď chci, aby to konkrétně také skutečně v toto rozhodnutí. Děkuji za tuto informaci. Teď můžeme eh, hlasovat nejprve číslo jedna na dvě části. Pro, proti, drželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale můžeme to ověřit, takže můžeme hlasovat o číslo jedna. Končím hlasování zamítnuto. Druhá část jde pro, proti, drželi se, zamítnuto. Podněcí návrh číslo dvě kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. Podněcí číslo tři kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 4 bylo staženo, takže pět kde pro, proti, eh, zamítnuto. Číslo šest pro, uh, proti. Ověříme číslo 6, takže můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 7 kde pro? Proti. Přijato. 8 e, pro, proti, zdrželi se Přijato. Eh, číslo 9, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 10, kde pro? Proti. Přijato. 11, kde pro? Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 12, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 13, kde pro? Proti, přijato, 14 pro, proti, zdrželi se, přijato, 15 na tři části, nejprve první část, pro, proti, eh, pro, proti, zdrželi se, to musíme ověřit, ověříme první část 15, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Takže kdo je pro druhou část? Pro, proti, že se zamítnuto. 16 jde pro, proti, drželi se 16 pro, proti. Můžete hlasovat, tu hlasovali všichni. Přijato. 17, jde pro, proti, drželi se. Přijato 18, jde pro, proti, drželi se. Přijato 19, jde pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 bylo staženo, 21 na tři části, první část je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, druhá část je pro, proti, zdrželi se, přijato, třetí část je pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtvrtá část, kdo je pro, no, to není čtvrtá část, je to poznací návrh číslo 23, první část, kdo je pro, proti, zdrží se, Přijato druhá část, kdo pro? Proti, zdrželi se. Není to jasné, takže věříme druhou část 23, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 24 bylo staženo, takže závěrečné hlasování. Jmenovitě, prosím. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato velkou většinou, takže bylo při paní zpravodajce. Paní Záborské. Ona tady včera nebyla, proto jsem z toho byla trošku zmatená. Každopádně vám děkuji za vaši práci. Tím jsme skončili hlasování necháme odejít ty, kteří chtějí odejít a potom budeme pokračovat v našem programu.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 Oh. prosím, posaďte se, měli jsme malou přestávku po hlasování, které bylo dlouhé, takže vám děkuji za trpělivost a teď máme velmi důležitou výměnu názoru s lucemburským předsednictvím o humanitární pomoci. Nemusí vám to říkat, vy sedíte jako předsednictví No, v radě. Víte, jak otázka humanitární pomoci je klíčová v rámci evropského programu a je to běžně velmi důležitou součástí tohoto programu a samozřejmě vidíme humanitární krizi uvnitř Evropské unie. My jsme hovořili včera o otázce e, přípravy humanitárního summitu v Istanbulu a vidíme humanitární problémy u našich hranic a Otázka, zda tedy vlády mají či nemají poskytovat humanitární pomoc uvnitř Evropské unie, a to nehovoříme o pomoci mimo Evropskou unii. Tedy někteří z nás byli na návštěvě v Turecku před několika týdny a viděli jsme, jakou práci tam odvádí ECHO a jak obtížně tedy plní náročné požadavky ze Syrie, ale nemluvím ani o uprchlících z Eritreji a z dalších částí Afriky. Takže jsme velmi rádi, že jste zde a že oslovíte náš výbor o plánech vašeho předsednictví. Doba je vážná a humanitární pomoc je skutečně ve velmi vypjatém stavu. A máme tu stáleho zpravodaje pro humanitární pomoc pana Gerera, takže se těšíme na vaše názory, pane ministře, a potom zodpovíme otázky z pléna. Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, dámy a pánovi, pánové, jsem s radostí mezi vámi, abych probral plány a priority lucemburského předsednictví, pokud jde o humanitární činnost. Nejdou, nejdříve chci poděkovat Evropskému parlamentu, že se drží tradice výměny názoru po půl roce o humanitárních výzvách. Evropská unie je uznávaným humanitárním subjektem, který je vážený a který má strategický význam. Z finančního hlediska má rozpočet, který překračuje 1,2 miliardy euro v roce 2014. Evropská unie byla a je stále nejdůležitějším dárcem na mezinárodní úrovni. Pokud jde o odbornost, Evropská unie a členské státy disponují širokou škálou novátorských nástrojů a také potenciálu, který může zmírnit krize a tudíž skutečně znamenat zásadní rozdíl pro postižené obyvatelstvo. A krajina humanitární krizí se neustále mění a zhoršuje. Trvalé krize se staly normou. A dnes jedna přemístěná osoba stráví 17 let v této situaci trvalého přemístění. Současný humanitární systém je skutečně tvrdě zkoušen a humanitární rozpočty dosahují rekordní výše z roku na rok. Humanitární nástroje už nejsou uspůsobené této nové realitě a přes určitý pokrok zjištěný od humanitární reformy z roku 2005 existuje široký konsenzus, že tedy humanitární systém, jaký známe, potřebuje zásadní přetvoření. A v tomto kontextu lucemburské předsednictví vypracovalo v rámci svého předsednictví tři priority, které chtějí humanitární systém učinit výkonnější a efektivnější v souladu s evropským koncenzem o humanitární pomoci a zásadami Good Humanitarian Ownership. Paní předsedkyně, naší hlavní prioritou je společný evropský postoj na prvním humanitárním summitu v Istanbulu v květnu 2016. Po schválení sdělení Komise o humanitárním světovém summitu jsme navrhli členským státům třífázový přístup. První fáze znamená vypracovat společná sdělení před celosvětovou konzultací od 14. do 16. října v Ženevě. Dále humanitární summit bude na pořadí Rady pro rozvoj v podobě orientační diskuse, kdy ministři seznámí se svými prioritami v této oblasti. Konečně předsednictví navrhuje vypracovat závěry rady po této orientační diskusi na radě, abychom ovlivnili zprávu generálního temníka OSN, která bude vydána zřejmě v lednu 2016. Co se týče vypracování závěru rady, bude na členských státech během Rady pro rozvoj tuto otázku rozhodnout. Bude to také vhodná chvíle pro to, abychom hovořili o nedostacích humanitárního systému, ale abychom se podívali dále, abychom se podívali na otázku úprav, které třeba učinit u humanitárních nástrojů Evropské unie. Jaké budou naše kolektivní závazky v Istanbulu? A jakou úlohu se hraje nový akční plán evropského koncenzu, který je v současnosti komisí vypracováván i členskými státy? Obecně za to doufáme, že systémové otázky humanitární činnosti budou i nadále na pořadu jednání Rady pro rozvoj po 26. říjnu. Skupina, která se zabývá humanitární pomocí, je ideálním místem pro tuto diskusi a bylo by ještě efektivnější, kdyby sídlila v Bruselu. Konečně dovolte mi doplnit, že vezmeme v úvahu i úvahy z, z výboru DEVE, příprava světového příprava pro výzvy Světového humanitárního summitu. Tato zpráva bude uvedena zde v příštím měsíci. Naší druhou prioritou je koordinace mezi subjekty humanitární činnosti a civilní ochrany. Po závěrech Rady za italského předsednictví o koordinaci mezi humanitárními orgány a civilní ochranou ze 6. prosince 2014 Lucemburské předsednictví rozhodlo o zaměření své diskuse více na rozpoznání konkrétních aktivit, které by měly zlepšit spolupráci mezi těmito dvěma společenstvími. Za tímto účelem lucemburské předsednictví uspořádalo od 15. do 16. července 2015 workshop, který schromážil okolo jednoho stolu zástupce obou oblastí přes eh, rozdíly v oblasti mandátu a modus operandi vysvětlo z workshopu, že existuje komplementarita mezi oběma společenstvími s cílem zachraňovat lidské životy. 11. září lucemburské předsednictví předložilo 34 doporučení ze zprávy předsednictví, které vycházejí z tohoto workshopu v Bruselu. Některá tato doporučení budou realizována na národní úrovni, jiná na evropské úrovni. Další fáze je třeba vyjasnit, ale zřejmě vznikne seznam prioritních akcí, které budou projednány na společných jednáních na radě. A naše třetí priorita souvisí s ochranou nejzranitelnějších osob eh, v, v situaci konfliktu. Cílem lucemburského předsednictví bude plédovat za potvrzení univerzality humanitního imperativu, zdůraznění významu, dostupnost přístupu humanitárních pracovníků v oblasti konfliktu a jejich zapojení do veškerého humanitárního plánování a připomenutí všem stranám povinnost zajistit bezpečnost a ochranu Eh, pracovníků i humanitárních struktur. A za čtvrté, posilovat kapacity sebeobrany postižených osob a společenství. Tato diskuse také bude zapadat do eh, prvního roku mandátu OSN v Radě bezpečnosti OSN. Lucemburské předsednictví chce zahájit diskusi mezi členskými státy na téma financování pro programy ochrany společně s komisí eh, předsednictví předloží eh, úvahový materiál, kde budou konkrétní kroky pro financování členských států v této oblasti. Konečně aktivně podpoříme přípravy 32. mezinárodní konference o hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce od 8. do 10. prosince 2015. Paní předsedkyně, vedle těchto tří hlavních priorit předsednictví se bude také soustředovat na některé další témata. Budeme sledovat velké humanitární mezinárodní krize, tak jako krize zapomenuté. V tomto kontextu sledování diskuse o ponaučení z epidemie eboli bude klíčová. Dovolte připomenout, že Lucembursko aktivně podporuje organizaci konference Ebola po naučení z krize z Monderfu příští měsíc. Chci poděkovat eh, Šalu Gerencovi za zprávu o krizi eboli, kde jsou velmi vhodná doporučení. Budeme se snažit, aby se stala jádrem diskuse na této konferenci. Během tří následujících měsíců budeme také zdůrazňovat humanitární financování. A zde Předsednictví navrhne diskusi mezi členskými státy o způsobech víceletého financování, které představuje významný plánovací základ pro humanitární partnery. Dále se budeme soustředovat na vazbu mezi humanitární činností a dlouhodobým rozvojem. První workshop se bude konat 9. září, konal 9. září a soustředil se na násilí na ženách v situacích konfliktu. Kromě toho proběhne společné zasedání Kuafa KODEV, kde se zabýváme rozvojem v listopadu a bude věnována tématu e, krize osob přemístěných dlouhodobě, což se dotýká bezprostředně tématu migrace. Konečně se přimlouváme za to, aby vlády, dárci a další subjekty se drželi víceoborového přístupu a hledali dlouhodobé řešení humanitárních problémů v oblasti rozvoje a prevence, tedy s cílem udržitelnosti. Chceme vyzvat členské státy, aby dodržovaly své závazky v případu regionálních krizí, které trvají, kterým dnes čelíme. Po dopisu předsedy Šulce a předsedy Tuska budeme co nejdříve řešit otázku dalších příspěvků na účet UNHCR a EPAMu v rámci syrské krize. I když musíme nabádat eh, OSN, aby to učinili prioritou, naše prvotní odpovědnost je zaručit, že nejzranitelnější oběti syrského konfliktu měly nárok na humanitární pomoc, která bude důstojná. Závěrem, přesto že humanitární rozpočty dosahují eh, stále vyšších eh, čísel. Státy nemohou zřešit eh, hluboké důvody krizí přemístění. A naopak dnes víc než kdy jindy je třeba soustředovat veškeré nástroje, které máme k dispozici. Děkuji vám za vaši pozornost a jsem samozřejmě připraven zareagovat na vaše dotazy a také vyslechnu vaše náměty na tato témata i na jiná. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám. Děkuji eh, velice za toto úvodní slovo. Vaše eh, témata se shodují s tím, co jsme vlastně diskutovali předtím. Pan Gerera, chcete hovořit jako první? Dobře, takže náš zpravodaj a pak eh, představitelé frakcí, prosím. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně, a děkuji vám, pane ministře, za eh, toto úvodní slovo. Chtěl bych nejprve zdůraznit, že je to poprvé, jestli se nemýlím, co vláda, která má v rukou otěže předsednictví rady, zmiňuje Eh, problematiku, která není mezivládní a eh, zaujímá výrazné jasné stanovisko a vyzývá členské státy, aby se angažovali v humanitární pomoci a aby se angažovali také ve světle nadcházející světové konference o humanitární pomoci, která se bude konat v dubnu 2016 v Istanbulu. Lucemburské předsednictví mohlo snadno říct, že se nejedná o mezivládní tématiku, že se pokusíme se ze své odpovědnosti případné vyvázat. Ne, učinili jste jiný krok a já si myslím, že toto odhodlání, toto angažma, snaha organizovat určité konkrétní kroky a získat eh, závazek rady jsou jasné a vy se na to neomezujete, zdá eh, ve svém Eh, příspěvku jste již eh, také zmínil řadu priorit, eh, které by se, kterým by se mohla Evropská unie zaobírat nadále, takže to je velmi užitečný příspěvek. Říkáte, že humanitární aktivitou je třeba znovu a dohloubky jinak promyslet. Včera jsme slyšeli zástupce který nám vysvětloval stanoviska sdělení komise. A tady jde o to, aby se opravdu revidovala eh, politika v oblasti humanitárních akcí. Politika, která musí prostřednictvím těchto aktivit eh, eh, se utkat s těmi novými výzvami a vyřešit ty nové problémy, které se v té humanitární oblasti profilují. A potom později jsme během včerejška také E, slavili 150 e, let od vzniku Červeného kříže a tam se také hovořilo o principech humanitárních e, aktivit. Takže včera to bylo opravdu výrazné v různých oblastech a různými způsoby jsme se zabývali tímto tématem a jde o to, jak eh, vlastně zlepšit a modifikovat eh, politiku eh, v humanitární oblasti. Vrátím se k těm principům, které jste zmínil. Myslím, že si všichni uvědomujeme, jak se věci mají. Došlo k celé řadě regionálních setkání v předstihu před nadcházející konferencí. A během těchto různých setkání všichni aktéři v humanitární oblasti zdůrazňovali nutnost nutnost, že je třeba obhajovat principy humanitární aktivity. To je otázka hodnot, otázka principiální a je to také eh, něco, co zajišťuje efektivitu těchto aktivit. Samozřejmě, eh, pokud nebudeme schopni eh, obhajovat nezávislost a neutralitu, pokud nejsme schopni si uvědomit, že náš absolutní cíl je poskytnout pomoc všem, kteří ji potřebují nezávisle a nehledě na ideologii a další aspekty, eh, tak eh, to nebude eh, mít tu účinnost, ta naše humanitární pomoc, kterou bychom si přáli. A v Istanbulu bychom znovu měli výrazně hovořit o těchto principí, principech a Evropská unie by také měla hrát svou roli na istambulské konferenci. Tím spíš, že tady konstatujeme výrazný konsensus ohledně nutnosti koordinace úsilí, pokud chceme zajistit účinnost humanitární aktivity. Takže tato koordinace úsilí musí být něčím, co vezmou za své eh, všechny vlády a všichni aktéři na místní, regionální, národní úrovni. A zároveň tato koordinace nám musí rovněž umožnit sladit ten přístup rozvojové pomoci, humanitární pomoci a dodržování lidských práv. Toto všechno nám ukazuje, že ta koordinace je nutná vzhledem k přístupu a k perspektivě a paralelně je ze, eh, jisté také třeba koordinovat eh, odpovědnost už při těch konkrétních eh, realizačních etapách. Vy jste hovořil o prioritách, já s nimi naprosto souhlasím. Zmínil jste například skutečnost, že musíme před summitem mít jednotné stanovisko a to mi připadá velice užitečné, eh, eh, aby se vlády sešly a aby po velké rozpravě o cílech eh, bylo umožněno vládám z toho vyvodit závažné a opravdu solidní závěry. Tyto vaše snahy, tyto iniciativy z vaší strany budou nepochybně Evropským parlamentem podpořeny. Já svoji podporu hlásím již teď. Hovořil jste také o kompatibilitě s civilní ochranou a e, o tom, že bychom měli dbát na ty e, nejzranitelnější skupiny. S tím také souhlasím. Dvě poznámky na závěr. E, chci se vrátit k tomu, co jste řekl ve svém příspěvku ohledně významu bezpečnosti a závazků, co se týče finančních, finančního charakteru u evropských členských států. Jinými slovy, pokud pojedeme, pojedeme do Istanbulu, tak obtížně budeme moci žádat, aby nejrůznější aktéři na institucionální úrovni na sebe brali určité závazky, E, bude e, obtížné prosazovat jakýsi mechanismus e, následných kroků a účinnosti humanitární pomoci, pokud uvnitř Evropské unie nejsme schopni zajistit financování, které by bylo stabilní a které by nám umožnilo vědět v jakémkoliv okamžiku, co si můžeme dovolit dělat, jakou aktivitu můžeme uskutečnit. A vy jistě víte, že v těchto dnech je to eh, právě tato rozprava, která je velice, velice bouřlivá, do jaké míry může Evropská unie být eh, příkladem pro ostatní svět a do jaké míry se můžeme dál profilovat jako hlavní dárce, eh, ten, který dává druhým dobré lekce, ale teď ten scénář, který má Evropská unie tváří v tvář sobě, tak eh, ji nějak neumožňuje eh, konkretizovat humanitární cíle, které si eh, stanovuje a které obhajuje. Takže ve světle této mezinárodní konference by naše stanovisko mohlo být pěkně diskreditováno. Byli bychom, eh, mohli bychom se eh, odsnout ve velice ožehavé eh, a citlivé situaci, jako někdo, kdo uděluje lekce, ale není schopen se jich sám držet. Ano? Eh, jde o naše vlastní úsilí. Už jsme o tom hodně hovořili. Pan Stier z EPP, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, a chci poděkovat také panu ministru ministrovi za jeho slova. Evropská unie je nepochybně lídrem v humanitární pomoci, jak Enrique také zdůraznil a včera jsme o tom rovněž diskutovali. Tvoříme tváří, stojíme tváří v tvář otázce důvěryhodnosti unie v této oblasti a dnešek je skutečně významným dnem. Ministři vnitra se scházejí a mě by samozřejmě zajímalo, jak to vnímáte. Vy vstupujete předsednictví, jak to vypadá s interakcí mezi tedy vámi a ministry zahraničních věcí, kteří se dnes eh, setkávají. Eh, je tedy o to, aby tady byla eh, společná reakce na migrační krizi. Zatím tady máme chaos. Já jsem eh, teď přijel z Chorvatska, byl to neuvěřitelně obtížný víkend. Eh, já žiji 8 eh, kilometrů od hranice, bylo to tam velmi složité a nechci na někoho ukazovat, to, mě, to byste mi špatně rozuměl, ale je to prostě nehezké, když vidíte slzný plyn, vrtulníky, jak to tam patrolují na těch hranicích ale já nechci na nikoho házet eh, eh, blamáž za tohle. Já si prostě jenom myslím, že takovéto situace budeme zažívat více a více, že musíme na ně reagovat eh, společně. Takže já tady nechci vypichovat nějaký konkrétní členský stát, jenom chci naznačit, že bez společné reakce nastane chaos. A jsme skutečně už na pokraji Eh, ne eh, Bůh nedopust, eh, ne snad jenom napětí, ale skutečné konfrontace mezi členskými státy. Opravdu mezi členskými státy. Můžeme hovořit o úloze armády, ale když vidíte tu intervenci policie na obou stranách hranice, tak si dovedete představit, jak se to může dále vyvíjet. Takže toto je klíčové téma já si dovedu představit, že to skutečně není asi to hlavní, co mělo být dnešním tématem, když jsme plánovali eh, pořad eh, jednání s vámi, ale my se tomuhle tématu, o kterém hovořím, nemůžeme vyhnout. A jak řekl Enrique, a já to zcela sdílím, nemůžeme jenom diskutovat o financování, o eh, úloze Evropské unie na summitu v Istanbulu, pokud prostě neprojdeme úspěšně tímto testem kredibility, ve kterém jsme se odstli a zatím teda to nevypadá nijak slavně. Předsedkyně, děkuji za to, že jste nám řekl o své vlastní zkušenosti. Pan Noizer je další, prosím. Uh. Děkuji, pane ministře. Děkuji, že tady dnes zastupujete radu na našem výboru. Kolikrát eh, jsou předsednictví, kdy eh, to v kontextu našeho výboru hraje velmi malou roli a kdy eh, náš výbor je přehlížen. Já bych chtěl jen ještě jednou potrhnout to, co říkal Ivo. A sice, že vy jste teď konfrontován s tématy, eh, která jsou jiná než ta, která se zohledňovaly během vašeho plánování, vašeho předsednictví. Takže vám gratuluji k tomu, jak to zatím zvládáte. Myslím, že i ostatní ministři a váš eh, ministerský předseda ve vládě ehm, to, od, eh, to zvládají výborně. Dnes eh, se na radě budou ministři ehm, domlouvat na systému, jak se vypořádat se toky uprchlíků, ale možná, že by to také mohl být pohled do budoucna s tím, jak řešit příčiny eh, migrace, to nevyřeší se během jednoho předsednictví, ale možná, že jakýsi, jakási, jakýsi začátek eh, debaty o tomto by eh, mohl proběhnout právě během vašeho předsednictví. Těch témat, o kterých bychom mohli hovořit, je celá řada. Já bych chtěl vypíchnout jedno, a sice efektivní a konkurenceschopná humanitární pomoc protože pokud je humanitární pomoc eh, poskytována nekoordinovaně, eh, tak eh, stojí mnohem více a kolikrát ani my tady na výboru nemáme přehled o tom, kolik kam který členský stát Evropské unie posílá. Některé projekty OSN jsou úplně mimo náš dohled a proto by bylo dobře na evropské úrovni si zajistit transparentnost toho, kam tyto prostředky jdou a jestli jsou efektivně využívány, protože to by určitě pod nás chtěli vědět i naši daňoví poplatníci, kteří eh, to sledují. Už eh, teď eh, na to dávají hodně peněz a pořád od nás chtějí slyšet odpovědi. To, že se musí zlepšit koordinace, to ukázalo také zemětřesení v Nepálu, protože tam ta koordinace nebyla úplně nejlepší, mám-li to tak říci. A rovněž i ta krize kolem eboli ukázala, že reakce ze strany Evropské unie a Světové zdravotnické organizace eh, byly špatné. Ale doufám, že se z toho poučíme a vyvodíme z toho příslušné lekce. Dnes také jsme schválili jednu zprávu, která se toto tématu týkala. A jako poslední bych ještě chtěl konkrétně se zmínit o humanitární situaci v Sýrii a v těch třech sousedních zemích, eh, jako Jordánsko, Libanon a Turecko. Vycházím z jedné zjišťovací mise, které jsme se zúčastnili před týdnem. Myslím, že je možné říci, že ti lidé, kteří ještě pořád zůstávají v Sýrii, by tam rádi také zůstali, pokud ta momentální situace bude aspoň trochu snesitelná. Pokud odcházejí lékaři a učitele, tak potom s nimi odcházejí i e, další lidé, protože tím e, ztrácí jakoukoliv naději na normální život a proto bychom měli podpořit agentury LSN v tomu, aby lidé mohli zůstat na místě tam, kde jsou. Měli bychom se snažit eh, najít prostředky na pomoc uprchlíky eh, v Sýrii. Eh, chybí 51 milionů dolarů v Sýrii a 200 milionů dolarů pro ty mm, tři okolní státy a pomoc tady uprchlíků tam. To jsou všechno prostředky, které bychom OSN měli mm, poskytnout, nebo aspoň náš podíl na tom poskytnout, aby lidé kteří eh, se přes hranice dostávají do těch sousedních zemí, mohli zůstat co nejblíže své vlasti, protože eh, jednou snad budou mít příležitost se tam vrátit, až se situace eh, zlepší. To je asi teď nejaktuálnější úkol, který bychom měli řešit bez odkladu. Děkuji. Charles Gerenc. Děkuji paní, děkuji paní předsedkyně. Já jsem velmi rád, že se tady potkávám se svým přítelem Romanem Schneiderem, který teď vykonává ehm, tuto funkci v rámci lucemburského předsednictví. Eh, dnes tedy debatujeme o humanitárních otázkách a tady je potřeba se podívat na problémy a na výzvy, kterými jsme konfrontováni. Eh, a to také v oblasti rozvoje. Uvedu vám jeden příklad. Včera jsme tady měli příležitost hovořit s komisařem Mimicou, který hovořil o svěřeneckém fondu, který ještě pořád není úplně jasný nebo jasně definovaný. Uvidíme, co z toho vznikne. Ale vypadá to, že komise se chystá zrychlit některé platební postupy při respektování legislativy a v tom případě není jasné, proč se hledají nějaké nové způsoby. Tento svěřenecký fond je vítanou iniciativou komise, měl by se snažit eh, hledat řešení tam, kde vznikají, eh, problémy, tam, kde vznikají, tedy eh, v těch zemí původu prchlíků. A to by mělo být součástí nové strategie, kterou tady ještě pořád neznáme. A to mě vede k třem poznámkám. Za prvé, Doufáme, že se podaří získat eh, prostředky ve výši 1,5 až 2, 2 miliardy euro. A odkud ty peníze přijdou, nejsou to nějaké nové dodatečné prostředky. A to proto, že členské státy nechtějí eh, vysvětlit, proč eh, nechtějí věnovat žádné nové prostředky na tyto eh, závažné problémy. A kromě toho uprchlíci, kteří přichází do členských zemí, dostávají eh, peníze od toho přijímajícího státu a tyto částky eh, se mohou započítávat do rozvoje pomoci, tedy ODA, aspoň v té první polovině tohoto roku. Takže u toho rozpočtu pro e, rozvoj už jsou teď omezené prostředky. A mě by zajímalo, odkud tedy mohou přijít nějaké nové prostředky. Včera to vypadalo, že e, na jedné straně se vezme, aby se mohlo přidat na straně druhé. A je potřeba také definovat naše e, vize. A tato iniciativa za třetí je trochu komplikovaná protože nevíme přesně, kam to směřuje a v konečném důsledku to bude asi, ty prostředky přijdou z eh, rezerv Evropské unie pro rozvoj. Pokud eh, ty budou vyčerpány na konci období, tak potom nezbyde nic eh, v tom dalším pro provádění rozvojových programů a proto si myslím, že jsem tím dostat do komplikované eh, situace. Myslím si, to řešení by bylo, kdyby se všichni rozhodli konečně naplnit ty přísliby, které už eh, vyslovili nebo přijali v roce 2005. A to je spíše eh, tedy komentář než otázka, ale stejně by mě zajímalo, co si o to myslíte, pane ministře. A druhá úvaha se týká eboli. Náš výbor před Chvíli eh, přijal eh, zprávu o krizi vyvolané ebolou. Naše analýza je velmi jasná. I tady se potýkáme s velmi urgentními záležitostmi a zase ten větší problém je finanční. Krize je systémová, protože v globálním měřítku nejsou dostatečné prostředky, ani mezinárodní společenství nemá prostředky, jak reagovat bezprostředně na takovou krizi. A to je velmi znepokojivé. Jednak to vedlo k velmi pomalé reakci Světové zdravotnické organizace. A krize je systémová také proto, že v těchto zemích nebylo investováno dostatečně do zdravotnické infrastruktury. A z toho také jasně vyplývají priority našeho parlamentu. A také vaše, moje potřeba. Jsem eh, eh, Eh, nebo věnovat aspoň 25 těch prostředků na rozvoj do budování zdravotnické infrastruktury. A ta krize je systémová. Také podle pana Stelianise, který tady byl vyslancem Evropské unie, který odvedl vynikající práci. Takže Evropská unie jako aktér ještě není úplně eh, dokonalý, aspoň z hlediska koordinace. A mě by tedy zajímalo, jak eh, kromě té konference, o které jste hovořil, chcete ještě pracovat na tom, aby eh, vzniklo nějaké pravidelné poučení a sledování toho dalšího vývoje, proč jsou tady věci, které jdou ještě nad rámec je to také otázka toho, kdo bude nést odpovědnost za například výrobu léčiv. Protože pokud eh, trhy k tomu nebudou motivovány dostatečně, tak eh, co s tím budeme dělat? Řekneme, je to soukromý sektor, s tím nejde nic dělat. A nebo jestli by politika měla přijít s nějakým jiným řešením. Je to velmi samozřejmě delikátní a komplikovaná věc. A proto také parlament eh, se rozhodl, že vznikne zpráva vlastní iniciativy na výboru pro zdravotnictví, který a ta zpráva by měla řešit právě tyto otázky. Takže máte toho hodně před sebou, já samozřejmě jako ostatní kolegové nebo kolega Guerrero, Stýr a další souhlasím s těmi třemi prioritami lucemburského předsednictví. Děkuji vám a Přeji vám hodně úspěchů v zbytku, ve zbývající části vašeho předsednictví. Připraveni vám pomoci v těch konzultacích o výzvách, které jsou vyskytují zřídka a doufám, že Evropská unie bude schopna tyto výzvy řešit. Děkuji. Maria Hajbuch. Děkuji vám eh, velmi srdečně, pane Schneidere, že tady dnes jste na našem výboru. Pan Geres teď eh, před eh, už eh, řekl mnohé z toho, co jsem chtěl říct i já. Jde tady opravdu hlavně o financování. Máme mm, mimořádné problémy, mimořádné situace nejen tady v Evropě, ale i v těch zmiňovaných zemích. Já Davor Stier už říkal, že potřebujeme také, aby ta Evropa hodnot, o kterých se neustále hovoří, se rozhodla ty hodnoty eh, v praxi eh, naplňovat a to nejde bez prostředků. Nemůže se pořád přesouvat eh, prostředky z jedné kapitoly do druhé, protože to vždycky znamená oslabení zase naší akceschopnosti v jiné oblasti a už byly tady velké problémy ještě předtím, než přišli ti uprchlíci do Evropy. A je to tedy obrovská výzva teď eh, budete muset vést radu, musíte se snažit přesvědčit své kolegy o tom, aby se mobilizovalo více prostředků, ale osud Evropy úzce souvisí s tím, jestli se nám podaří teď tuto krizi společně zvládnout. Eh, a je evidentní, že mimořádné situace si, vyvo, eh, si vyžadují mimořádné nasazení. Nechci hovořit příliš dlouze, ale Zajímalo mě skutečně, jestli jste připraveni začít řešit tyto problémy s financováním. A ještě jednou vám děkuji za vaši účast na našem výboru. Thank you. Děkuji. Heidi Hautala. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych se dotknout otázky zranitelných skupin, které si zaslouží velkou pozornost, protože, jak víme, osoby s postižením, ženy, děti, seniori jsou zvláště ohroženi v humanitárních katastrofách. A chtěl bych vás vyzvat a požádat, zda existují určité záměry, jak věnovat zvláštní pozornost potřebám růz, různých zranitelných skupin. Navštívila jsem uprchlické tábory a uvědomila jsem si, že je velmi užitečné věnovat zvláštní pozornost ženám a jejich zvláštním potřebám a určitě osobám s postižením. A ty potřeby jsou někdy zcela praktické, jak se třeba dostat na záchod a podobně. Jednoduché věci, které možno udělat pro zlepšení životních podmínek v tak obtížné situaci, to by byla moje otázka. A dále sledujete otázku dostupnosti humanitární pomoci v některých oblastech, kde dochází ke soustředění uprchlíků, mám na mysli tábory v Syrii. Nevím, jaká je situace na územích, kde je ovládá tzv. islámský stát. A podle mých informací ta situace trvá dlouho a vláda, z, z, vláda z Kiva blokuje přístup na území, která jsou ovládána tedy rebely nebo teroristy. A váš program je velmi ambiciozní a je příslibem, že investujete do, tohoto, do, do této dimenze a že bude to znamenat i příslib do budoucnosti. Nevidím, že by se někdo další hlásil a žádal o slovo. Charles. Ano, vzpomněte si, paní předsedkyně, že předseda Schulz vyhlásil odeslání eh, pomoci premiéru Batelovi s financování příslušného fondu pro potřeby uprchlíků v Turecku, Jordánsku a Libanonu a hovořil o 40 až 45 milionech euro které by byly poskytnuty do toho fondu a částka, o které hovořil, která je potřeba, by byla v řádu asi 4, miliard, 4 miliardy euro. Takže pokud jsou ta čísla uh, skutečná, tak jsme se dostali na úroveň asi 1% financování. Evropa není jediná, která by to měla financovat, ale skutečně vypadáme hodně špatně, kdy současně opakujeme, že třeba řešit problém u zdroje, a pokud nechceme být zaplavení uprchlíky, měli bychom jim nabídnout určitou perspektivu, která by byla bližší jejich zemi. Nevím, zda ten dopis došel příjemci. Schulz to ohlásil minulý čtvrtek u příležitosti pléna zde v Bruselu. To je další problém financování, kterému nemůžeme uniknout a nevidím, že by se někdo hlásil k odpovědi. Poslední poznámka. Já říkám to před eh, ministrem a jeho týmem. Tento výbor je vlastně jediným fórem, kde všechny subjekty Evropské unie v oblasti rozvoje se mohou setkat trvale. Vel... Nepřítomná je rada a členské státy a připomenu, že bychom byli velmi rádi, kdyby více ministrů členských států sem chodilo častěji na naše jednání, protože podle toho, co jste řekl, máte zde spojence, kteří vás bezpodmínečně podporují ve vašich krocích. A nevidím, proč eh, si, si vlády nedají pomoci. Komise je zde vždy, ESVČ také takže v našem výboru skutečně existuje prostor, kde je nevyužitý potenciál, a to jsem chtěl říci, jen tak mimochodem a možná sdělte toto, sděle, toto, tuto informaci kolegům ministrům. Moc často sem nechodí, většina zemí není ani zastoupena na úrovni ministrů. Takže já tu kritiku nesměřuji k vám, ale vy jste poslem, takže ostatní by měli být eh, vámi osobně informováni o tom, co my stále opakujeme jako kritiku vůči radě. Děkuji, pan Deva chtěl něco říci? Nechtěl. Děkujeme Lucembursku. Lucembursko bylo vždy velmi velkorysé a otevřené, co se týče mezinárodního rozvoje. Vzpomínám, že v době tsunami, když jsem byl na Sri Lance, lucemburský ministr přiletěl hned druhý den a byli neuvěřitelně aktivní. Takové, vy jste taková malá země a, a stáváte se skutečně mezinárodním hráčem v oblasti rozvoje, rozvoje pomoci. Já chci poznamenat, že Lacemburg skutečně hraje nad svou váhovou kategorii. A Lucembursko bylo taky velmi eh, laskavé vůči tomuto výboru. Byl jsem v New Yorku a byl jsem tam někam odkázán do, do role pozorovatele, tehdejší lucemburský minister nám dal propustku, abychom mohli jít do, zaseda, do místnosti, kde zasedá rada, abychom byli, mohli být aktivnější při jednání, protože jsme byli v, v té bizární situaci, že jsme vlastně nebyli oficiálně přizváni do systému OSN. Na to si vždy vzpomínám a Vím, že vy budete brzy v New Yorku. Ministr bude v New Yorku. Bude tam ve čtvrtek. A bude to také diskuse k cílům udržitelného rozvoje. Jak řekli kolegové, diskuse o humanitární pomoci, když chodím na to jednání, je často diskuse obalená do květnaté mluvy. A hovoří se o velkých zásadách, což je důležité, ale měli bychom to také promítnout do skutečných problémů, kterým lidé čelí. A například eh, hovořil jste o vazbě mezi rozvojovou pomocí a humanitární pomocí. Já jsem o tom slyšela, a, a když jsem byla v nemocnici Kwanzi v Kongu, tak eh, to je skutečně znamenalo konkrétně dát panu doktoru Mukegimu prostředky, aby mohl řešit problém žen, které se staly obětí sexuálního násilí. A tyto ženy měly různé gynekologické problémy způsobené extrémní chudobou a tam bylo obtížné rozlišit osoby, které ošetřuje. A každý rok ta nemocnice vlastně neví, odkud dostane prostředky a neví, jestli jde o humanitární pomoc nebo rozvojovou pomoc. A to je jeden konkrétní případ, ale takhle to vypadá. Někteří lidé působí v obtížných situacích, snaží se prostředky vykouzlit a nakonec se dostávají k velmi byrokratickému pohledu a u Turecka je to stejné, tam docházejí prostředky z různých zdrojů, tam dochází ke zdvojování agentury OSN, dva programy UNAID se na to zaměřují a, a agentury by skutečně měly vyhodnotit situaci a poskytnout své služby. A to jsou drobné příklady praktických problémů, které je možné lehce vyřešit. A příjemci pomoci by nemuseli ani chápat veškerou administrativu, která zatím je. Měli by dostat pomoc. A, a to se stává i u, regionál, u Fondu regionálního rozvoje, kdy malé organizace musí vyplňovat různé formuláře a měli bychom to z nich sejmout a řešit problém ECHA a DEVKA. Unie v našem výboru je velmi důležité a v Turecku jsme také viděli otázku dětí a školského systému. E, turecké školy se s tím vyrovnávají, tam, jsou tam dva miliony lidí. My ve Sperm království hovoříme o pěti tisících za dva roky v Sheffieldu dvě rodiny. A v Gaviantapu žije 485 tisíc Eh, osob, nikoli v táborech, ale přímo v, tom, v té komunitě. A tam se chodí do školy na směny. A Syřané nabízejí své učitele, kteří jsou, učí arabsky, ale tam je také snaha integrovat děti do tureckého systému a také nedostatek financování jak to bylo zmíněno, těch programů, které mají pomoci lidem, aby zůstali doma. Nechtějí už žít ve stanech. Mladí lidé jsou velmi frustrovaní, protože pro, pro mladé jsou poskytovány tedy školy, ale pro starší, kteří chtějí na univerzitu, tady nic není. A uprchlík se nedostane na univerzitu a ve Spojeném království zaplatíte 30 tisíc liber ročně jako cizinec na univerzitě. A některé univerzity nabídly, že budou e, přijímat studenty za ceny pro Evropskou unii. Máme nedostatek škol a měli bychom projevit větší fantazii, když nabízíme tyto, tuto pomoc. A rada by to možná mohla koordinovat a členské státy by se měly zabývat těmito projekty celá řada států nás pozoruje a říká, Evropa se nechová moc dobře v současnosti, nedaří se jí. A jak to říkal Davor, měli bychom hovořit velmi konkrétně o těchto otázkách, aby veřejnost pochopila, o čem je řeč. Ne žádné dlouhé texty, ale mluvit konkrétně o problémech, které je třeba řešit. Až pojedeme do Istanbulu, tak budeme budeme moci to řešit. A nyní pan Deva ještě. Jo, very... Jenom chci reagovat eh, na to velice užitečné vaše na ta velice, velice uh, užitečná slova. My tady v Evropě musíme vnímat uprchlíky jako důsledek uh, prostě mez, konfliktů mezi muslimskými šíty, sunity a tak dále je to prostě otázka vnitřního boje mezi muslimy a to je něco jiného, co nemá to dočení s námi, Evropany, křesťany a tak dále. Nicméně lidé, kteří mají prostředky, kteří vlastní třeba velké části takového Londýna, eh, katarské rodiny, saudské rodiny, eh, které prostě kupují, skupovávají všechno, co vidí, co oni dělají se svými vlastními uprchlíky, jak je to možné, že náš daňový poplatník musí financovat Eh, řešení důsledků eh, válečných konfliktů na Blízkém východě. Eh, co napsal předseda rady svému soudskému partnerovi či katarskému partnery a tak dále a požádal snad o miliardy, určité miliardy do, těch, do toho svěřeneckého fondu Eh, zohlednit tuto věc a zasadit do toho více aktérů, to je právě eh, jeden z úkolů. Pane ministře, máte slovo. Děkuji. Děkuji za všechny reakce, spontánní reakce eh, na má úvodní slova. Měl jsem dojem, jako také ostatně eh, řekla řada z vás, že tady existuje konsensus ohledně těch tří priorit, které jsme si v předsednictví stanovili a myslíme si, že Evropský rok 2015 je takovým zásadním předělem pro rozvojovou pomoc. Je to otázka financování, byla tady konference v Addis Abebě a teď, jak se to také řekla paní předsedkyně, je tady určitý souhlas na e, těmi hlavními cíly rozvoje. E, v New Yorku tento týden se bude e, o těchto věcech hovořit, bude se hovořit o těchto 17 nových cílech a já jsem tady především proto, abych hovořil o té humanitární pomoci a ve svých odpovědích se budu snažit schrnout jednotlivé věci, které tady byly řečeny. Vnímám také, že tady je velmi silná interakce mezi tou humanitární a rozvojovou pomocí a že tady jsou určité možnosti řešení. Vy jste také některé naznačili, i my eh, máme určité představy a začal bych možná tím, co jste řekl, pan Salom, co se týče tedy hlavně aktivity Světového humanitárního samitu v Istanbulu. Ano, souhlasím naprosto s vámi, že předsednictví musí jednat proaktivně, tak, aby Evropská unie a její členské státy na sebe vzali svoji odpovědnost a hráli roli, která jim náleží. Tohle je třeba vykonat a podobně e, jako v Addis Abebě, tak e, při přípravách konference v New Yorku musíme hovořit jedním hlasem. A to je také odpověď na to, co řekl e, pan Štýr, který ve svém příspěvku hovořil o nutnosti koordinace, o tom, že bychom měli mluvit jedním hlasem jako Evropané a vzít svoji odpovědnost vážně. A k té koordinaci, kterou já osobně kombinuji e, přímo s efektivitou pomoci, tak e, tady e, jsme zaznamenali, že je třeba ještě vykonat určité úsilí, že to je nevyhnutelné, a to především v těch velmi výrazných humanitárních krizích. Je třeba dát k dispozici finanční prostředky, ale nejenom to, je třeba zajistit koordinaci a to proto, aby ty finanční zdroje byly efektivním způsobem e, využity a měly přímý pozitivní dopad na ty, e, kterým jsou určeny. Takže efektivita, koordinace určitě ano. A ještě e, zásadní věc z mého pohledu je to, že financování samozřejmě zůstane e, zásadní, e, nutný, neo, e, ne, prostě nutný prostředek, nutný příspěvek. Lucembursko dává 16% a Eh, je to 1% HDP, eh, takže jsou tady určité příklady, které je možno následovat a já se vždycky snažím takto také motivovat své kolegy v radě. Kromě koordinace, kromě efektivity, financování zůstává velice, velice důležité, abychom mohli řešit řadu problémů, které před námi stojí. A někteří z vás hovořili také o migraci, o uprchlících, o propojení s otázkami rozvoje. Tady je třeba hovořit jasně. Posílení humanitární pomoci pro Sýrii a okolní státy je velice důležité ale humanitární pomoc je jedním e, příspěvkem. Je to jedna část e, toho balíčku, který musíme jako reakci, jako, odpovědět, e, jako odpověď připravit. Je tady také něco, co se týká Unie, vnější externí politika Unie je také důležitá, samozřejmě rozvoj, rozvojová politika, politika návratu, readmise, to je všechno zatím, takže je tady celá řada otázek, které které je třeba řešit, pokud nám jde o uh, širší řešení celého problému. Ohledně vztahu, vy jste o tom hovořil uh, s naším či vaším uh, ministrem, mé osobní vztahy s ministrem zodpovědným za imigraci jsou excelentní, my si vyměňujeme názory a to proto, aby jednotlivé nástroje fungovaly paralelně, společně. To je třeba tak to vnímat. E, vy jste hovořil také o nutnosti pracovat na těch příčinách, na těch e, zdrojích těchto všech problémů. A dlouhodobě řečeno, ten ta pomoc, rozvojová pomoc, eh, která by dala v určitých sektorech perspektivu lidem, je zásadní. Eh, většina lidí, kteří žijí eh, v Africe a v dalších regionech, jsou mladí lidé. A jsou to lidé, kteří hledají perspektivu ve svých státech. A tam je třeba opravdu pracovat na tom, aby ty perspektivy vznikly. A to bilaterálně, multilaterálně, s nevládními organizacemi a tak dále. Je třeba přicházet s konkrétními projekty, aby ti mladí měli perspektivu a to přímo ve svých jednotlivých státech perspektivu práce, vývoje a tak dále. A zítra na Evropské radě bude třeba najít další prostředky. Lucembursko je připraveno dát 20% víc. To je sdělení, které eh, zazní z úst našeho premiéra zítra a my jsme to všechno probrali eh, na vládě a myslíme si, že Evropská unie prostě musí poskytnout eh, přímo více prostředků, aby bylo možno jednat. A k tomu, co řekl eh, pan kolega ohledně svěřeneckého fondu, tak ano, v těch následujících týdnech a měsících musíme E, dotáhnout tuto myšlenku, e, hovořit o těch mechanismech a tak dále. A dívat se na to tak trochu jako na určitou přidanou hodnotu. Je to přidaná hodnota k tomu, co máme k dispozici teď a je třeba se zabývat tím, jak můžeme pracovat na těch stávajících eh, nástrojích také, které jsou někdy zatíženy určitým balastem, jak toto vyřešit, eh, jak učinit, abychom měli flexibilnější, přímější nástroje, tak abychom mohli reagovat na urgentní situace. A myslím si, že řešení eh, rozvojový, rozvojové problematiky v dlouhodobém horizontu je také v tom, že všechny členské státy musí musí investovat v obou těch rovinách, v humanitární pomoci i v rozvojové pomoci, protože jde o něco, co by mělo být předmětem našeho společného zájmu. A k tomu, co tady bylo řečeno k ebole, nejprve chci poblahopřát k vaší zprávě, také jsem ji četl a myslím si, že předsednictví a ministr zdravotnictví u nás dobře učinil, když zorganizoval tuto konferenci o následných krocích. Myslím si, že krize s ebolou byla samozřejmě pro nás velkým poučením a že bylo dobré se zamyslet právě nad těmi závěry, nad těmi poučeními Jedna věc je jasná a my jsme to také přímo zaznamenali, když jsme prostě studovali ty země, které byly zasaženy epidemí. Důležité je pracovat v rámci těch zdravotnických systémů. A tady jeden z klíčových parametrů, kromě odborné přípravy, kromě samozřejmě také e, udržitelného rozvoje, e, pitné vody a tak dále, je zdravotnictví. Zdravotnictví je prostě zásadní po krizi já jsem se vydal do Senegalu, tam jsem hovořil s jednotlivými odpovědnými pracovníky, s minister, ministriní zdravotnictví. Viděli jsme, že tady je prostě určitý systém zdravotní péče, který existuje, který funguje a který se také výrazně zasadil o to, že země byla uchráněna eh, velmi eh, z velké části té epidemie eboli. Je třeba hledat společné řešení v rámci Světové zdravotnické organizace a její kapacity by měly být posíleny v takových situacích eh, výrazných krizí, aby tam existovalo jasné, silné vedení. A ještě k těm zranitelným kategoriím, jak jste hovořil. Máte naprostou pravdu. V každé krizi, především v těch jednotlivých krizích, které jsou teď aktuální, jsou to právě děti a ženy, kterých se ta krize nejvíce dotýká. Včera jsem eh, hovořil s představiteli Handicap International, což je velice eh, aktivní eh, instituce, která je v terénu přítomná a oni mi řekli, že v následujících týdnech a měsících budou na tomto pracovat, protože je to významné téma a je samozřejmě také Eh, třeba si uvědomit, že v naší eh, té každodenní zásadní práci je také složka eh, péče o zranitelné skupiny. To zcela určitě je součástí našich priorit. A myslím si, že i akční plán pro gender je svým způsobem reakce na tuto, tuto věc a k tomu svěřeneckému fondu e, Sýrie. Já si myslím, že to není jediný e, nástroj na financování situace v Sýrii. E, ta odpověď na syrskou krizi má mnoho aspektů, mnoho různých facet. Existují tady nevládní organizace, mezivlá, mezistátní organizace. Ty nevládky už tady celou řadu let pracují v tomto regionu, v zemi a v sousedních státech. A také, jak tady řada lidí zmínila, Eh, eh, je třeba eh, tyto věci dále řešit. Já, když jsem se dostal ke své funkci, tak jsem hovořil i s komisařkou Mogherini o tom, že je třeba o toto humanitárním aspektu mluvit na každém samitu a ne pouze, když vzniknou krize. To je zásadní. A já se domnívám, že Evropský eh, rok pro rozvoj, rok 2015, nám dává velké možnosti, jak eh, další aktéry, další zúčastněné strany eh, v tomto směru více angažovat, více zatáhnout do řešení problematiky. Děkuji za pozornost. Děkujeme vám, pane ministře, za to, že jste nám dal tak kompletní odpovědi na ty otázky. Chopili jste se předsednictví v době, kdy toto je jedna z těch nejvíce diskutovaných otázek a všichni to velmi sledují. Takže eh, je mi je jasné, že máte celou řadu různých ještě akcí uspořádaných do konce roku. Máte také schůzku s národními parlamenty v Lucemburku, také máte zvláštní zasedání rady a já vím, eh, že toto téma berete velmi seriózně ale paní Hautala žádala o slovo. Ano, já jsem cenu chtěla ujistit, že jsem že dostanu odpověď na otázku týkající se přístupu do těch eh, konfliktních regionů. Já jsem se zejména zmiňovala o východní Ukrajině. E, jste si toho vědom, pracujete na tom, upozorně na to řada mezinárodních organizací v poslední době. Když jsme byli eh, také v Turecku, tak jsme slyšeli, že humanitární pomoc eh, dorazila agenturám OSN, ale oni potřebují mít schválení vlády, eh, aby vůbec mohli eh, třeba 10 kilometrů od Damašku tu pomoc distribuovat. A v tom je ten problém, jde tedy o to, jak mohou ty nevládní organizace působit v těchto oblastech. Jak dostat k těm potřebným lidem pomoc dnes také příslušný eh, ředitel ECO. Pokud to chápu dobře, tak někdy ty eh, starosti o státní bezpečnost mohou eh, mít navrh dát žádostmi o poskytnutí o humanitární pomoci na tím bychom neměli přivírat oči. To také, o tom se také diskutovalo včera na tom setkání, které zorganizoval Enrique. Znají to ti, kteří pracují v Syrii, ale také v jiných zemích. Toto je velmi častý problém. Pomoc se musí dostat do země a určitě to není moc samozřejmé. Asi minister na to nějak bude chtít odpovědět, ale dnes bychom o tom také eh, mohli mluvit eh, s ředitelem ECO. Často ta pomoc existuje, ale není možné ji dostat k těm lidem, který, kteří ji potřebují. To, co jste odpověděla vy, je naprostá pravda. Odpovídá to i tomu, co bych mohl říct já. Přístup do těch oblastí je také jedním z těch témat, které my řešíme neustále. Ale důležité také to, aby humanitární pomoc se nestávala nějakým politickým nástrojem. Humanitární pomoc by měla jít eh, na pomoc lidem, ať už to je přístup na východní Ukrajině nebo přístup do Sýrie je potřeba hledat nějaká praktická řešení v terénu. <coughs> Využívat přitom také diplomaci, ale i různé národní politické aktéry, ale je samozřejmě, jak jste také říkala vy, že je to eh, velmi zásadní. Vy jste se také zmiňovala o Evropském roku pro rozvoj a humanitární pomoc. To já k tomu dodávám, protože eh, to z toho vyplývá a už tady bylo řečeno, v souvislosti s tím v prosinci zorganizujeme konec toho Evropského roku pro rozvoj. A pozvali jsme řadu lidí, kteří také určitě budou moci vystoupit tady na našem výboru. A jak jste říkala, bude se k tomu konat neformální rada ministrů v Lucemburku v prosinci. Ta témata jsme stanovili dopředu v konzultacích s paní Mogherini abychom eh, vytvořili rámec, eh, díky kterému budeme moci řešit tyto problémy a doufáme tedy, že se nám to do toho prosince podaří. Možná, že bychom měli mít také výměnu názoru na výboru s některými agenturami, které mají eh, problémy s přístupem do konfliktních oblastí. Takže možná, že i o tom bychom mohli dnes hovořit s koordinátory. Ale my jsme to viděli v Turecku řada říkala, dejte to těm menším nevládním organizacím, které operují přímo přes hranice, spíše než těm velkým. Eh, tolik tedy eh, pro dnešní dopoledne a budeme pokračovat ve tři hodiny, ale změní se program. Nejprve bude na pořadu jednání zpráva z Addis Abeby. A bude to v jiném sále. Doufám, že mě všichni slyšíte. Jsme v jiném sále, budeme eh, v sousedním sále 1G2 a ti, kteří eh, se účastní našeho pracovního oběda, tak